Good morning, ladies and gentlemen. Vážení kolegové, dámy a pánové. Eh, dívám se na hodinky a vidím, že je 9.06, eh, eh, takže to je trochu lepší než na druhých hodinách. Omlouvám se za to, že jsme vás nechali čekat. Teď se pustíme do naší schůze, našeho výboru a Nejprve bychom schválili pořad jednání. Pokud nemáte žádné připomínky, můžeme pořad jednání schválit beze změny. Nevidím žádné připomínky. Tentokrát nemám žádné eh, doplňující informace pro vás. Zasedání koordinátorů proběhne ke konci dnešního dne, takže potom eh, zítra dopoledne budeme mít mnohem více informací. Nyní eh, přejdeme k bodu číslo 3, využívání kmitočtového pásma 470 až 790 MHz v Unii. Je to velice eh, důležitá věc, jak všichni dobře víte. V únoru přišel návrh rozhodnutí Evropské komise, který počítal eh, se změnou ze 700 MHz. Toto bylo velmi eh, slavné sdělení. V tuto chvíli se zde vysílají, eh, se to používá pro vysílací služby, ale v budoucnosti bychom toto pásmo využívali pro vysílací další Eh, služby, což je velice bezdrátové. To je velice důležité pro Telekom. Paní Toja bude eh, o této věci, o této zprávě diskutovat na výboru ITRE 27. června. A dnes budeme eh, jednat bez dokumentů, budeme vycházet pouze z návrhu komise. A pokud bychom tedy mohli začít, Rád bych požádal prvního místo předsedu, pardon, první místo předsedkyně paní Toju, aby představila svůj pohled na tuto věc. Patrice, máš slovo. Eh, Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že jste velice dobře popsal, o co jde. Je to velice důležité téma, ale v zásadě podstatě velmi jednoduché, co se týče obsahu a je plně v souladu s evropskými politikami pro rozvoj digitálního vnitřního trhu. Podle mého názoru můžeme podpořit cíl komise, jde o to vytvořit podmínky v evropském rámci proto, aby tato frekvence, tedy 470 až 790 MHz, která poskytuje možnosti vysílat velice dobrou kvalitou a pokrýt i venkovské oblasti, do kterých se nedostanou jiné frekvence, aby tedy toto pásmo bylo poskytnuto pro bezdrátový širokopásmový přístup a služby, které s ním souvisí, a služby, které souvisí s rozvojem telekomunikací a širokopásmových služeb. Je to tedy jednoduché, důležité a zároveň Je třeba ovšem připravit proto vhodně půdu. Komise stanovila jako datum rok 2020. V tomto roce by potom bylo možné jisté služby nabízet pouze ve frekvenci nad 700 MHz a to bude mít za následek pro některé členské státy velké změny. Jisté služby se budou muset přesunout do jiného pitočtového pásma. Jsou to právě audiovizuální služby audiovizuálního vysílání, které nyní fungují ve pásmu 470 až 70, 790 MHz a ty se budou muset přesunout do jiného pásma. V Evropské unii je oblast telekomunikačních služeb, oblast, která má obrovský potenciál, dojde tady pravděpodobně až k sedmi násobnému nárůstu a proto se Evropa musí dobře připravit tak, aby tato oblast se mohla rozvíjet udržitelným způsobem. Digitální oblast je naší prioritou a je rovněž prioritou pro občany, pro průmysl a pro veškeré služby, které chceme našim občanům nabízet. Je to tedy důležitá priorita. Pokud se nám nepodaří tuto oblast dobře upravit, tak to eh, sebou ponese velké komplikace. Samozřejmě při spotřebě audiovizuálních služeb se pro občana něco změní, ale je třeba občanům vysvětlit, že to pro ně nepřinese pouze potíže, ale také jistou hospodářskou a sociální hodnotu, protože čím dříve a lépe se nám podaří tyto služby a frekvence upravit správným způsobem, tím lépe to bude pro občana. Hovoří se o tom také ve článku 3. V evropském digitálním vnitřním trhu je třeba zajistit služby, které budou mít vysokou kvalitu. A proto je třeba splnit jisté podmínky. Já tento styl cíl sdílím, ale vedle toho bych ještě ráda zdůraznila, že mezi jednotlivými členskými státy existují velké rozdíly. Ta situace při využívání tohoto kmitočtového pásma je velice různá. Například v mé zemi máme specifickou situaci, audiovizuální vysílání se právě eh, velmi využívá v této frekvenci. Jiné země eh, využívají tuto frekvenci jiným způsobem. Některé země jsou pouze v přípravné fázi, ale jakmile se zavede nový systém, tak budou všechny země nuceny to takto respektovat. Proto je třeba zemím poskytnout vhodnou přechodnou dobu a důležitý je zde i přeznárodní aspekt. Je třeba, aby se dohodní, jednotlivé země dohodly i mezi sebou Mezinárodní dohody by měly být uzavřeny do roku 2017. Tady je důležité se zejména vyhnout přeshraničním problémům, které by vznikaly z různého využívání různých frekvencí. Pak jde samozřejmě i o licence a schvalování. Myslím si, že návrh komise je relativně vyvážený. A i nám jako spoluzákonodárcům jde o dobrou vyváženost, tedy o to, abychom získali situaci, ze, kterou, ze, které budou mít, ze které budou mít prospěch všichni. Všichni aktéři v oblasti audiovizuálního vysílání, v oblasti telekomunikací. Pro všechny by tento nový návrh měl přinést něco pozitivního. Tolik z mé strany, děkuji. Děkuji. Dáme slovo stínovým zpravodajům. Pan Hackmark za EPP. Děkuji, pane předsedo. A děkuji zpravodajům za tento úvod. Podle mého názoru je to jen první z řady problémů v oblasti telekomunikací, které budeme řešit a které se netýkají vyloženě telekomunikací. Jde o to, abychom v praxi Evropu lépe propojili, aby byla více otevřená vůči společnosti. Jde o to, jak využít toho, že máme Evropskou unii. A jde také o zabezpečení toho, že náš trh bude fungovat efektivně, jeho fungování bude vstřícné vůči zákazníkům a zároveň naplní všechny cíle, které jsme se stanovili. Když se objevila první nová generace telekomunikačních technologií 3G, tak eh, byla Evropa na špičce tohoto vývoje. A my jsme byli jedni z prvních, kteří mohli těžit eh, z nejnovějších technologií. Stali jsme se globálními lídry v celé řadě zemí. Pokud jde o 4G, což měl být další krok digitalizace, jsme ovšem toto tempo ztratili, předběhly nás Spojené státy. A je to trochu ironické, že dnes se bavíme o tom, jak omezit toto dominantní postavení a jeho vliv. Ale pokud je o HD a další éru telekomu, byl bych rád, kdybychom dosáhli situace, kdy naopak kolegové v americkém kongresu budou debatovat o tom, jak omezit evropský vliv na jejich trhu. Asi se tu nenajde nikdo, kdo by chtěl říct, kdo by popíral, že Evropa zaostává v tomto sektoru. Podle mého názoru je to způsobeno hospodářskou krizí, rostoucí mírou konkurence eh, v celé Evropě, na jihu, severu, východu, západě. A proto je důležité, abychom v rámci této diskuzi spolu se panem Spravodajem a spolu s jsme debatovali o tom, jak se zase dostat na špičku. Jak eh, tedy připravit podklady pro zavedení telekomunikačních technologií páté generace. A není to vzdálená budoucnost, je to něco, co už se v podstatě děje. 4G jsou modernizovány, vstupují do další fáze a už teď vidíme, že jezdí auta bez řidiče, což umožňuje nová technologie. A tím dalším krokem bude plná implementace 5G. Ve Spojených státech se čeká zavádění této technologie na začátku roku 2017. Jižní Korea do roku 2017 začne se zaváděním, chce plně pokrýt své území do roku 2020. Čína, tam je to podobné, Japonsko také. My to budeme mít dokonce i ve Stockholmu. A pane předsedo, a to pásmo 700 herců je naprosto zásadní, protože umožňuje připojení všech odvětví naší ekonomiky. Automobilový průmysl, zdravotnictví a také všechny naše regiony se mohou připojit a dostat se na čelní pozici. A tím tedy končím. Překročím jenom o pět sekund. Pouze pokud se vám líbí to, že zaostáváte, tak váhejte se eh, zavedením nového kmitočtového pásma, ale tím nenaplníte cíle sociální Evropy. Pan Bašír na, za EKR. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, já jsem, přes, já jsem potěšen touto výměnou názorů na téma přidělení spektra. EKR podporuje strategii zavádění jednotného digitálního trhu ve snaze plně využít nejnovějšího technologického vývoje k podpoře naší ekonomiky, vytváření pracovních míst a zajištění toho, že Evropa bude hrát vůči úlohu v té další vlně nové průmyslové revoluce. Pokud jde o ten konkrétní text, chci kolegům připomenout, že přidělování kmitočtového pásma je stále kompetence členských států. A já jsem rád, že i tento návrh eh, tento princip respektuje. Nicméně mám několik obav, na které bych rád upozornil. Za prvé, pokud jde o časový plán zavážení, zavádění. Myslím si, že by to měla být větší míra pružnosti, zvláště s ohledem na to konečnou lutu 2020, protože z, poze, z pohledu operátorů si a, adjustování na novou technologii vyžádá obrovský díl práce a také peněz. Od, odhady hovoří o 600 milionech euro. Nevím, jestli jste někdy navštívili můj volební okrsek Yorkshire. Já jsem tam vyrůstal a můžu vám říci, že počasí má zásadní dopad na naše hospodářské aktivity a vede k určitému zpomalování aktivita. To jistě platí obecně a také pro členské státy. Proto bych rád viděl určitou míru flexibility, která umožní vzít ohledu eh, s vývoj eh, v, v praxi. Také si myslím, že některá kritéria, například po mobilní pokrytí 5G či eh, rychlost připojení 30 MB za sekundu, jsou až příliš konkrétní. A že tedy trvání na nich, aniž víme, jak to bude v praxi fungovat, by se mohlo prodražit poskytovatelům a je také třeba zohlednit geografické a další faktory, které mají dopad na kritéria o plném pokrytí. Pokud jde o to podpásmo 700 MHz, souhlasím s tím, že by mělo být vyhrazeno pouze pro vysílání obsahu, ale tím vlastně nebereme ohled na konkrétní situace v některých členských státech, například ve Spojeném království, mají do tohoto pásma, do tedy nevyužitých částí tohoto pásma přístup i provozovatelé některých dalších technologií, například eh, aplikací IoT, které umožňují eh, přenos dat. Navíc příliš restriktivní požadavky neberou v úvahu zatím nepředvídatelný vývoj technologií a mohly by krtit inovace a další rozvoj v této oblasti. Pokud jde o první návrh textu, který nám předložilo nizozemské předsednictví, EKR může podpořit celou řadu pozměňovacích návrhů, které do jisté míry řeší obavy, o kterých jsem to hovořil. A já se těším na další konstruktivní spolupráci s panem Toherem a dalšími stínovými zpravodaji. Děkuji. Speaker. Děkuji. A další řečník, pan kolega Rode za Alde. Yes, thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Eh, já nemám toho příliš, co bych mohl dodat eh, k tomu, co eh, kolega zmínil ve svém vystoupení. Já myslím, že je to již téměř pět let, kdy Hockmark a já jsme vyzývali k této legislativě, ale tehdy nám nikdo nevěnoval pozornost, možná teda pouze s výjimkou vysílacích stanic, které hm, téměř propadly panice. Pásmo Eh, UHF eh, je využíváno většinou pouze pro televizi a je to velice atraktivní spektrum. Ovšem, ono eh, nakonec jde vždy pouze o obsah, pokud jde o zábavu, komunikaci, sociální rozměr, dopravu, zdraví, z pohledu konkurenceschopnosti vždy jde pouze o to, jak můžeme zajistit, aby bylo dostupno co nejvíce obsahu v tom daném pásmu a jak můžeme zajistit celoevropské rovné podmínky, díky kterým by Evropa byla konkurenceschopná i v této oblasti. ALDE podporuje samozřejmě přeshraniční koordinaci a že tedy dohoda o této koordinaci by měla být uzavřena do konce roku a UHF by měla být k dispozici věci eh, k telekomunikačním bezdrátovým službám co nejrychleji a do co největší míry. Když jsme čekali pět let, to bylo no, o pět let příliš dlouho, takže měli bychom se do toho rovnou pustit. Děkuji. Pan Raimon. Zelení. Děkuji, pane předsedo. Rád bych upozornil na tři věci. Za prvé, eh, jednáme tady o zdroji, který je velice omezený, což je na našem výboru častá situace, například v oblasti energetiky také, a tady tam můžeme jít cestou obnovitelných zdrojů, což zde nejde. To spektrum je prostě omezené, které je k dispozici a naším úkolem je, abychom politicky zajistili, abychom měli technologie, které budou co možná nejmodernější a co možná nejlépe připravené na budoucnost. A tady dávám zapravdu kolegovi Rodemu, že nemáme moc času, že nemůžeme ztrácet celá další léta, jak kvůli evropskému obyvatelstvu, tak kvůli evropskému průmyslu. V článku 3 je velice důležité, že se zmiňuje, že je třeba, aby došlo k pokrytí vysoce kvalitního pokrytí celého evropského obyvatelstva. Budeme mít problém přístupu na trh mezi hustě obydlenými městy, kde je velká potřeba tohoto spektra a dá se na to velice dobře vydělat. A říct se osídlený, osídlenými oblasti, kde poskytovatelé pravděpodobně nebudou mít potřebu takovéto služby nabízet. A tady bude naší politickou úlohou, abychom zasáhli, nalizli pro řešení obyvatel se osídlených oblastí tak, aby i oni měli přístup venkovské oblasti a se osídlené oblasti bychom neměli nechávat stranou. Ovšem to trh nezajistí a pak bych, proto bychom se o to měli za, zasadit my. Není možné, aby tady byly určité regiony, která budou, které budou znevýhodněny. To je, myslím, naším úkolem. V zásadě si myslím, že tyto technologie nabízejí obyvatelstvu možnosti vysílat, ne pouze přijímat, což je zásadní rozdíl mezi dosavadním využíváním tohoto spektra. A naším politickým úkolem je, abychom zajistili to, že tyto moderní technologie se skutečně budou plně využívat. Takže já se těším na vyjednávání, vidím celou věc velmi pozitivně a mám k tomu velmi konstruktivní postoj. Děkuji, pane kolego, paní López Bernal za GUE. Pane předsedo, dobré ráno všem. Málo kdy máme možnost v tomto výboru hovořit o kultuře. Jistě mi dovolíte, že podotknu, že je mi potěšením, že nyní o kultuře hovořit můžeme, neboť si myslím, že v rámci této zprávy bychom měli obzvláště kulturu velmi zohlednit. Kmitočtové pásmo je kolektivním zdrojem a naší odpovědností je tento zdroj dobře zpravovat v zájmu veřejnosti. A musíme být velmi na pozoru, aby se nám nestalo to, že vytvoření nových digitálních služeb ohrozí přístup Evropanů k audiovizuálnímu vysílání. Zmiňuji to proto, neboť návrh komise v sobě obsahuje změny při využívání spektra a u některých aspektů si myslím, že je to poněkud předčasné. Jistě nepopíráme, že je velice důležité otevřít v Evropě inovace v oblasti digitálních služeb, ale potřebujeme jasnou a realistickou cestovní mapu, která neohrozí současný systém poskytování audiovizuálních služeb. Můžeme například zajistit, aby se zlepšil přístup, aniž by jistá technická řešení ohrožovala stávající. Neboť jde skutečně o to, abychom evropskému publiku zajistili příjem evropských audiovizuálních služeb. Ráda bych poděkovala paní zpravodajce. Myslím si, že naše spolupráce bude dobrá, že nalezneme schodu, která umožní digitální rozvoj, aniž by ohrozila stávající využívání tohoto kmitočtového pásma. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Next speaker. Děkuji. A nyní pan Boraliza, FDD. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat paní Toja za první prezentaci eh, této věci. Eh, já se budu pokusit přispět svou troškou do mlína a Eh, něco k tomu říci, než se vyslechnu kolegy. Máme následující priority. Jsme eh, samozřejmě nakloněni otevřením eh, bezdrátového spektra, ale přáli bychom si, aby tento projekt byl dostatečně transparentní a efektivní a aby se to přidělovalo na základě mm, soutěže a vše eh, bylo eh, odůvodněno eh, cíly přenosu. Dnes hovoříme o těchto možnostech pro všechny. Máme legislativní návrhy, ale měli bychom bedlivě sledovat potřeby občanů. Je potřeba sledovat to, co dělá komise, dohlížet na to, především pokud jde o cíl zajistit 30 mega pro každého občana za dostupné náklady. Musíme tady stanovit závazné prvky, především pokud jde o licence eh, kmitočtových pásem. A eh, potom tento eh, krok přispěje k dosažení cílu. Chceme mít systémovou rovnováhu mezi všemi aktéry pásma 470 až 790 MHz. Doníváme se, že je nezbytné, aby pásmo bylo skutečně veřejně dostupné, aby bylo veřejné, musíme eh, hájit eh, roli eh, programu PMSM pro specifické účely. V tomto spektru je velký počet zájmu a proto je potřeba vše velmi hodnotit, vyhodnocovat i ex post, aby se zajistilo, že ta přidělování pásem vlastně překročí eh, různé problémy. Eh, hovoří se o 30. Eh, červnu 2020, je to datum pro dokončení a přidělení pásma 700 MHz a přáli bychom si, aby vše, co je v článcích 2 a 3, bylo podrobeno stejné lhůtě jako to, co je upraveno článkem 5. Cílem je vylepšit efektivitu a na tom všem závisí úspěch tohoto projektu. Děkuji. A nyní paní Kapl. ENF. Děkuji, pane předsedo. Nyní Evropská komise včera předložila akční plán pro digitalizaci, což je akční plán, který má zvýšit konkurenceschopnost evropského průmyslu v mezinárodním kontextu. Hlavně tady jde o tři zásadní věci. Za prvé, Vytvoří se mobilní standardy 5G, to tady už hovořili, zmínili dva předřetníci, je to velice důležité, je velice důležité, aby Evropa v mezinárodním kontextu převzala a zachovala si vedoucí úlohu. Pak tady bylo, pak zde máme centrální eh, uchovávání údajů v iCloudu, v evropském iCloudu, to je samozřejmě téma pro vědu, pro vědeckou agentu otevřenou. Je třeba, aby tady byl například volný přístup k publikacím a tady již existuje takový pilotní projekt, který se týká volného přístupu k dajům. A dále samozřejmě kybernetická bezpečnost, to je velice důležitý. Máme tady akční plán a tady je 50 miliard investic soukromých a veřejných prostředků, ale nejde pouze o průmysl v souvislosti s digitalizací a v souvislosti s tématem, kterým se dnes zabýváme, totiž s využíváním frekvenčního pásma z 470 až 790 MHz je tady zejména o širokopásmové připojení, které je důležité zejména pro venkovské oblasti, tak aby co možná nejvíce lidí mělo k přístupný internet. Mě, pokud něco takového vytvoříme, tak budeme mít optimální uh, vztah mezi velkým rozsahem a rychlostí. Je třeba, aby technologie využívala lépe frekvence, protože tady máme momentálně 800 MHz, což je tedy také frekvence, která je k dispozici pro služby. Co se týče oblasti 470 až 790 MHz, to jsou ty, které právě mají být přístupněny, tak jak to navrhuje komise. Tady Eh, momentálně se to využívá pro zemské digitální televizní vysílání, pro audiovizuální služby a bezdrátové mikrofony. Takže tady máme v této oblasti velkou roztříštěnost, což eh, vlastně vede k přeshraničnímu rušení. V Evropě se to týká velkého počtu obyvatel tento problém. A proto je důležité, abychom tedy měli koordinaci v předělávání licencí eh, v rámci 700 MHz, přesně tak, jak to navrhuje komise. A pak je důležité, aby se koordinovaně přidělovalo pásmo do 700 MHz a bylo možné ho co možná nejflexibilnějším způsobem využívat. I toto je v návrhu komise. Náklady pro přidělování a uvolnění jsou velké, asi 1 až 2 až 4,4 miliard eur. Tyto náklady mají být převneseny na konečné uživatele, totiž to jsou ti lidé, kteří si musí koupit nové konečné zařízení, i když je tady možnost, aby členské státy něco takového podpořili. Dále tady máme 200 milionů eur další nákladů pro Audi EPS a dalších 90 milionů nákladů pro přizpůsobení sítí zemskému digitálnímu televiznímu vysílání. Tyto velké náklady tady jsou, na druhé straně tady budou pravděpodobně i příjmy, jak odhaduje komise, asi ve výši 11 miliard eur z přidělení pásma 700 MHz v členských státech. Komise také stanovuje závazné termíny pro mm, realizaci členských států, co se týče přehraničního koordinace, přeshraniční koordinace, tak je to termín do konce roku 2070 a do poloviny roku 2020 je třeba zpřístupnit eh, pásmo 700 MHz pro efektivní využívání. Členské státy mají do příštího roku přiložit národní cestovní plány, což je pozitivní, a hodnocení proběhne do roku 2025, což je podle mě příliš pozdě zejména pro pásmo do 700 MHz právě s ohledem na Světovou radiokomunikační konferenci v roce 2016, kde byly stanoveny jisté a jasné standardy. Děkuji za vaše vystoupení a nyní ostatní řečnice, pan Bony. Děkuji. Několik připomínek. Za prvé, pokud jde o revizi telekomunikačního rámce, využití nařízení jako právního nástroje by bylo asi vhodnější než modernizace směrnice. Tím bychom si ušetřili fragmentaci a dlouholetou implementaci. Komise by také měla regulovat kmitočtové podpásmo 700 MHz do, 2000, do roku 2020 um, jednotným způsobem. Je potřeba také přilákat soukromé investory. Je evidentní, že musíme urychlit naši práci, zkvalitnit internet pro ukládání i stahování dat. Kompetence jsou nadále klíčové, nicméně Opatření v rámci současného nařízení již proporcionálně neodpovídají a je třeba eh, kritéria přenastavit tak, aby přilákala nové investice, protože regulace a investice mohou jít ruku v ruce. Eh, je také třeba eh, debatovat o tom, jaké jaký dopad mají opatření, některá opatření v praxi. Měli bychom také harmonizovat pravidla pro přidělování pásma, pro dobu přidělování, pro licentování určitých částí pásma, tak aby Evropa nebyla fragmentována. A flexibilní užití pásma pod úrovní 700 MHz by mělo být vyhrazeno pro audiovizuální služby. A konečně současný přeskum pásma 700 MHz by mělo proběhnout co nejdříve, tak abychom tedy byli schopni aktualizovat eh, postavení Evropy na fóru eh, VRC 23. Ze všech těchto důvodů potřebujeme posílit i úlohu, kterou hrají některé eh, evropské instituce, jako například RCPG nebo BERC e BEREC. Děkuji. Já jsem si s velkým zájmem vyslechl, co tu říkají kolegové. Nevím, jestli v téhle místnosti by se ještě někdo odvážil říct, že Evropa eh, by se neměla snažit o to, aby se dostala eh, opět do čela technologického vývoje. Otázka ale je praktická. Jak toho dosáhnout? 700 Hz, eh, to je opatření, kterému některé členské státy budou odporovat, protože v jejich domácích podmínkách je to část spektra alokovaná pro televizi. A je jasné, že ekonomická budoucnost televizní vysílání není radostná, ale přesto bude obtížné přesvědčit členské státy, které vyhradily tuto, e, toto pásmo pro e, televizi, k tomu, aby přestrukturovali rozdělení pásma, protože to se vyžádá další náklady, bude o tom potřeba přesvědčit lidi o tom přechodu, a je, protože tady i ty obyčejné domácnosti si musí opatřit novou technologii, která takový přechod umožní a to všechno stojí peníze může, Evropa může být na špičce vývoje v oblasti 5G. To je, myslím, možné, proveditelné, to musíme udělat, otevřít tuto část pásma pro mobilních 5G, ale na druhé straně nesmíme zapomínat, eh, že je třeba přijít s flexibilními opatřeními pro ty členské státy, kde tato část pásma doposud byla vyhražena televiznímu vysílání a kde tedy bude muset dojít k přechodu na jiné části pásma, což si samozřejmě vyžádá i spolupráci se s koncovými spotřebiteli. Nesmíme na ně zapomínat. Děkuji. Eh, Madame Blanco. Pan Blanco López je dalším řečníkem. Děkuji, pane předsedo. Na tomto výboru jsme zdůrazňovali, jak je důležité eh, koordinovat zadávání eh, pásem a proto je potřeba přenášet data mobilními sítěmi 5G. Eh, toto urychluje, což znamená, že návrh komise 700 MHz V pásmo dát k dispozici musíme uvítat s příslušným harmonogramem, abychom eh, dali čas odvětví. Jsou tam některé věci, které eh, vyvolaly ehm, určité kontroverzi a to je potřeba v návrhu upravit, zejména pokud jde o dopady těchto opatření na země, v nichž eh, je hodně rozšířena digitální terestriální, tedy digitální terestriální vysílání. To se týká i Španělska. Eh, to, to by představovalo náklady 395 milionů euro pro eh, provozovatele televizního vysílání vždy. Ehm, a bylo by to více než 3 miliardy eh, euro pro spotřebitele. V návrhu Pascala Lamyho se hovořilo o pružnosti a k tomu bychom se měli vrátit při eh, provádění návrhu o 700 MHz pásmu. Děkuji paní Kompula Nátry. Děkuji, pane předsedo. Musím říci, že se mi eh, velmi líbilo, co jsem tady slyšela, ale Opravdu eh, mi vadí doprava v Bruselu. Měla jsem spoždění, je mi to let, líto, ale jsem velmi ráda, že tento výbor, který se zabývá technologiemi, eh, zodpovědný za budoucnost a digitalizaci. Pokud my Eh, tady se nechopíme té možnosti, nebudeme rychlí, tak nikdo jiný eh, to neudělá. Jsou tady někteří lobbysté a některé členské státy, které si to nepřejí. a velmi podporují ehm, kulturní potřeby pro Evropu a pro televizní vysílání, ale musíme si uvědomit, že obsah je něco jiného. Je to nový způsob, jak na celou věc nahlížet a vím to z Finska Eh, národní eh, vysílací eh, společnost prováděla studie a zjistila, že ve všech věkových kategoriích sledují stále více mobilní obsah na, tedy pardon, obsah na digitální obsah na svých mobilních zařízení. Eh, takže tady je potřeba eh, zareagovat, je to jednoznačné. Já jsem tady hovořila eh, s dalšími vysílacími subjekty a Oni samozřejmě chtějí, aby to pásmo bylo k dispozici pro televizní vysílání, ale e, zároveň pro e, další e, účastníky. Tento návrh od komise je dobrý, máme dobrou zpravodajku, paní Tojo, ta je velice schopná, myslím si, že ty línie, které načetla, jsou velmi dobré a já si myslím, že velmi potřebujeme 5G v budoucnosti a je to v souladu s tím, co potřebujeme. Chceme digitální jednotný trh, chceme Eh, a tímto eh, se k tomu o krok přiblížíme. Potřebujeme rychlou eh, harmonizaci pro těch 700 MHz. Ten, rok 2020 to je již kompromis, o tom jsme přece začali diskutovat již před pěti lety. A víme, tak jak uvedla komise, že země mimo Evropskou unii také mají určité limity, takže my budeme muset tady na tom zapracovat i se sousedními zeměmi. Toto je v kompetenci členských států, takže si myslím, eh, že eh, se můžeme eh, posunout před, ale asi to bude problematické, protože to, co říká rada, není příliš slibné. Zdá se nám, že rada příliš do budoucnosti nehledí a tak to musíme být my, kdo bude tím hnacím motorem a chtěla bych tedy paní Toju podpořit. Eh, downlink není v souladu s tím, co jsme dohodli na mezinárodní úrovni, takže proto se ptám, proč se komise tohoto nyní ujala, proč eh, chce jít touto cestou. Eh, pak tady radiová komunikace, rok 2025, tam bychom měli prý, ale, ale já si myslím, že bychom, bychom měli být rychlejší. Nikolas, děkuji. Já bych jenom chtěla říct k tomu, co řekli kolegové, že jedna věc, která by rozhodně měla být pružnější v tomto návrhu, jsou časové lhůty. Například pokud jde tedy o to podpásmo 700 Hz pro mobilní užití. Během diskuzí jsme řekli k té evropské politice přidělování spektra, že by měla umožnit členským státům reagovat rychle, na druhé straně je penalizovat za to, že budou příliš pomalí. A když se podíváme na vývoj v Číně a Spojených státech, je jasné, že si nemůžeme dovolit a být pomalý. A rok 2020 to už je tedy velmi pomalé a rozhodně nemůžeme zajít ještě dál. Děkuji. Paní Griffin. Děkuji. Pane předsedo, omlouvám se, že jsem přišla pozdě, mám tu návštěvníky ze svého volebního okrsku. Patricia je výborná zpravodajka, chci jenom dodat něco k tomu, co říkala Petra. Přístup ke zdravotnictví, k lékařské péči je už teď možný ve velké míře prostřednictvím mobilních aplikací a proto je důležité, abychom zavedli vysokorychlostní internet do všech venkovských oblastí pro všechny naše občany. Děkuji. Ještě někdo by chtěl vystoupit? Nevidím. Andreas Geis za DG Connect. Děkuji, pane Děkuji. Dámy a pánové, děkuji za pozvání, děkuji za veškeré pozbudivé připomínky, které jsem slyšel. Máme toho mnoho společného, pokud jde o cíle, kterých se snažíme dosáhnout. Já bych se rád vyjádřil k několika bodům, které jsem slyšel v průběhu diskuze. Za prvé, ano, 2020, tedy to je důležité datum pro komisi. My jsme ho nastavili proto, že jsme potřebovali zohlednit výsledky veřejných konzultací, zprávy, kterou jsme si nechali vypracovat. A teprve na základě těchto zjištění jsme nastavili datum, které z našeho ohledu je důležité pro zavádění technologií. A je třeba si uvědomit, že tady máme před sebou ještě čtyři roky, to je dost času na přípravu, na změny technologie a podobně. Ty věci, které je třeba udělat, můžeme udělat, pokud se rozhodneme rychle a dáme dost času také příslušnému odvětví, aby se přizpůsobilo. Za druhé, článek 3 a překlenutí té digitální propasti a povinnosti za pokrytí, ten je důležitý, protože nám umožňuje využít toto pásmo 700 MHz k tomu, abychom operátorům vyslali jasný signál, jestliže tedy je jim přidělena určitá část spektra, musí výměnou za to pokrýt i venkov. Tak, aby ta situace byla harmonizovaná po celé Evropě, aby ty podmínky pro udělování licencí byly jasné jsme také nastavili určité cíle, jako například 30 MB za sekundu. A je důležité, aby to pokrytí se týkalo například i silniční sítě a železnic, aby umožňovalo eh, provoz eh, vozidel bez řidiče, aby vám nevypadával signál ve chvíli, kdy jedete autem po dálnici a podobně. Pokud jde o to pásmo 700 MHz, Tady se nabízí příležitost aktualizovat technologie pro operátory, operátorům, ale zároveň tedy vlastně zachováváme to kulturní dědictví, protože dáváme ještě větší část pásma k dispozici mm, veřejnoprávnému vysílání a televiznímu vysílání obecně. Samozřejmě, že přechod na tyto nové části pásma si z technologického hlediska vyžádá náklady, že bude také třeba aktualizovat vybavení, které mají domácnosti. Nicméně v úvodních ustanoveních k tomuto návrhu uvádíme, že je možné kompenzovat tuto výměnu, je tedy možné přijít se státní podporou, protože to je v souladu eh, s příslušnými pravidly. A proto tedy na vás apeluji, abyste si tato ústav, úvodní ustanovení eh, přečetli Jsou tam o toho, abychom se ujistili, že ta míra užití na národní úrovni bude přizpůsobena některým specifickým okolnostem. Víme, že některé eh, členské státy stále ještě využívají pozemní vysílání a podobně. nikoli pouze Wi-Fi, proto tu tedy zachováváme tu možnost i u nižších frekvencí. Ale když jsme tedy se podívali na to, co k věci říká pracovní skupina pro rozdělení pásma a co jsme se dověděli eh, z procesu veřejných konzultací, nastavili jsme ty limity takhle. Já jsem samozřejmě připraven s vámi debatovat dále. Děkuji. A nyní má slovo paní zpravodajka, paní Toja. Dostanete eh, slovo závěrem. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, tato diskuze byla nesmírně zajímavá a pokud to mohu schrnout, tak bych řekla, že je tady konsenzus. Všichni chápeme, že tento návrh byl důležitý pro rozvoj digitálního trhu a pro rozvoj telekomunikačních služeb a také s ohledem na nejrůznější aplikace pro služby občanům, nejrůznější obecné zájmy, sport, zdraví. Zkrátka jde o to, aby tyto služby mohly být globálně využívány. To eh, má sociální rozměr, průmyslový, hospodářský a já si myslím, že všichni se shodneme na cíli, kterého máme dosáhnout. Tady bych se vrátila k tomu, co říkal pan Karins. Neuvědomujeme si, jak mm, rozmanité mohou být nejrůznější situace a musíme Evropu nasměrovat eh, tím správným způsobem. A členským státům musíme dát čas i nástroje, aby mohli kráčet vpřed. Nemůžeme vnucovat kritéria, která by z technického pohledu nebyla proveditelná. Ovšem cílem je, abychom všichni eh, přikročili k větší rychlosti. Některé členské státy jsou již připraveny a jiné členské státy z nejrůznějších důvodů již eh, téměř plně využívají pásmo a proto bude potřeba eh, nejen provádět transfery, ale je potřeba eh, také zohledňovat rozdíly eh, daného rámce, eh, třeba mm, když tam jsou někdy nějaké lokální televizní vysílací stanice. Musíme zajistit transparentnost a zhodnotit přenášení prostřednictvím eh, pásma tak, aby to bylo prospěšné. Uváděla jsem článek 3. Eh, jiní z mé skupiny i z jiných skupin to také uváděli. My musíme zajistit eh, kvalitu, rychlost. Někteří operátoři budou schopni se rozvíjet ještě více. Musíme ovšem sledovat některé obecné cíle a musíme je připomenout, protože rychlost a přenášení, to je velmi důležité a to stejně jako třeba i ten sociální rozměr, sociální Evropa, kterou tady zmínili někteří kolegové. Myslím si, že zde máme všechny prvky, které nám umožní dopracovat se k dobrému řešení a e, Mnozí tady zmínili samozřejmě komisi, i to, jak jsem mm, se tady na komisi obracela. Um, pokud budeme muset provádět komplexnější technologické změny a pokud to bude nákladné pro podniky a občany, tak to bude problém. Aktéři samozřejmě musí provádět změny protože to je také součástí jejich práce. Ovšem, náklady pro občany, to je trošku odlišné, protože kdybychom měli říci všem občanům, budete si muset vyměnit televizi, tak někteří eh, se eh, na televizi, eh, někteří televizní vysílání sledují na mobilu a někteří řeknou, dobře, my to změníme, ale jiní řeknou, že se jim to nelíbí. Ehm, takže každý k tomu bude mít jiný postoj. A Eh, já bych si přála, aby neutrální hráč, jako je komise, mohl eh, tu celou situaci obsáhnout, schrnout a vycházet s ním tak, abychom se nedostali do extrému ani toho či onoho. Musíme zohledňovat právě náklady pro všechny zúčastněné, zejména pro spotřebitele. Já se velmi těším na spolupráci. vám za vaše vystoupení. Máme před sebou plán práce přijetí návrhu 27. června, takže za dva měsíce lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 30. června a o pozměňovacích návrzích budeme jednat 5. září, hlasovat eh, ve výboru ITRA 13. října. Děkuji. Děkuji paní zpravodajce. A také všem kolegům. A nyní můžeme přijít k dalšímu bodu. It is a topic, uh, measures to... Jde o opatření na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu. Tento návrh nařízení je součástí toho energetického balíčku, jak asi víte, takzvaný zimní balíček, kterého, který komise přijala 16. února. A to, ten balíček uvádí celou řadu opatření, které by měly posílit robustnost evropské plynárenské soustavy a její odolnost proti výpadkům dodávky. Záměrem tohoto nařízení je, eh, aby všechny členské státy se na takovou situaci připravili a přijali jednotná opatření. Pro případy výpadku dodávky či mimořádně vysoké poptávky. A nyní tedy dám slovo zpravodaji, takže pokud dovolíte, já se teď eh, na pět minut eh, převtělím do jiné role a budu se snažit být na sebe zároveň přísný jako předseda a opravdu dodržet těch pět minut. Vážení kolegové, to, jak uvažujeme v Evropě o bezpečnosti dodávky energií, se za posledních deset let výrazně změnilo. Možná můžeme říci díky krizi rok 2000, na roky 2006 až 2009. Všichni víme, jaké dopady tato krize měla. My jsme změnili náš přístup z té místní a regionální na národní a evropskou úroveň. A Evropský parlament tento vývoj rozhodně podporuje. Poslední verze nařízení o zabezpečení dodávky plynu je z roku 2010. Tehdy byla, bylo toto nařízení předmětem velké diskuze na půdě výboru ITRE. Toto nařízení modernizovalo některé části příslušné směrnice a nově nastolilo, že zajištění dodávky energií je nově smíšená kompetence členského státu a Evropské komise. Je to také v souladu s článkem smlouvy o společ, tedy zakládající smlouvy o společné energetické politice, která je na evropské úrovni pouze tedy to složení toho, toho národního mixu, kombinace různých druhů energií je nadále národní kompetencí. Pokud však chceme tedy zmírnit nepříznivé dopady, eh, je třeba, abychom všechno regulovali na evropské úrovni. A já bych tedy obecně řekl, že ten návrh komise v této věci je dobrý. Jaké hlavní úkoly v tomto ohledu Evropský parlament bude mít? Za prvé budeme muset posílit vybrané části nařízení 2010, především ta opatření pro vyrovnání se s krizovými okolnostmi, včetně prevence krizí. Pro mě je to dokonce, je, ta prevence krizí je dokonce ještě důležitější. Pak je tu několik klíčových záležitostí, já tedy se zmíním o pěti z nich. Za prvé regionální řešení která navazují na efektivní národní opatření. Za druhé, solidarita by měla být pravidlem, ale tedy pravidlem poslední záchrany. Každá země totiž nejprve musí odvést na tomto poli eh, svůj díl práce, ať už jde o diverzifikaci zdrojů, a budování skladových prostor a tak dále. Pak teprve je možné se odvolávat na solidaritu. Za třetí, potřebujeme transparentní pravidla pro fungování volného trhu s energiemi, Bod čtyři: Naši sousedé, šest balkánských zemí, Moldavsko a, a Ukrajina ty, jejich postavení a potřeby je také třeba zohlednit. Číslo 5. Koordinované nákupy plynu, to by nám také velmi pomohlo. A také bychom měli řešit několik velmi důležitých a detailních otázek. Například, myslím, že ta formulace otázek je ještě důležitější než odpovědi. Takže já říkám, je potřeba zavést některé definice. Například, jak daleko bychom měli zajít v harmonizaci definice chráněného zákazníka z pohledu malých a středních podniků. Za druhé, do jaké míry bychom měli zajít prosazování té regionální solidarity a opatření. Za třetí, normy pro budování infrastruktury. Zase měly by být tedy harmonizovány na té evropské úrovni nebo regionální. Dodávka. A rovný přístup ke všem dodavatelům, to je také velmi důležité, o tom bychom také měli uvažovat. Číslo 5. Hodnocení rizik. Jak zajistit, že toto funguje efektivně a umožňuje sladit národní a regionální plány, což není vždycky jednoduché. Pak je to otázka, kdo by měl vypracovávat národní eh, plán hospodaření s energiemi, včetně krizového plánu, tedy kdo by to měl vypracovávat a kdo by to měl kontrolovat. A konečně, jak zajistit dostatečnou transparentnost uzavíraných dohod a zároveň ehm, tím nenarušovat hospodářskou soutěž. To byly tedy moje základní otázky. Já předpokládám, že diskuze bude velmi bohatá a pokud dovolíte, nakonec ji uzavřu několika doporučeními. Nejprve stínová zpravodajka paní Griffin za SND. Děkuji. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, pro mě je velkou příležitostí moci pracovat na revizi tohoto nařízení o zabezpečení dodávky plynu. A musím říct, že je mi velkým potěšením spolupracovat s panem Buskem, který je vynikající zpravodaj. Pokud jde o toto téma, jsem přesvědčená, že nejprve musíme zohlednit důležitý indikátor naší závislosti na dováženém plynu, dováženém zemním plynu. V tuto chvíli ta závislost činí 65 v roce 2000 13, což tedy mm, musíme porovnávat například se 40,3% v roce 1995 a když se ohledneme do minulosti, ta čísla jsou zase nižší. A Odstranění této závislosti na dováženém plynu je pro nás strategickou výzvou. Je to výzva zároveň politická a geopolitická, která bude mít zásadní dopad na budoucnost naší Unie. První odpověď na tuto výzvu najdeme v návrhu komise k revizi nařízení o dodávce plynu. Tady navrhujeme posílit i způsob, jakým je plánována infrastruktura některé členské a zohlednit například i situaci v sousedních zemích každého členského státu, protože ta harmonizace není dostatečná. Je také při, třeba přijít s integrovaným regionálním přístupem, zavést tedy tu klauzuli o solidaritě, o které hovoril Jersey, která, a, kterou bude možné aktivovat v případě krize a také trvat na transparentních ustanoveních jakýchkoliv dodávkových smluv. Já tedy velmi podporuji ty základní filozofii těchto tří návrhů. Myslím si, že energetická politika by měla být zaměřena především na spolupráci a že jako členský stát můžeme být silnější pouze, pokud se naučíme spolupracovat. Já se těším na detailní výměnu názorů se s panem zpravodajem a ostatními stínovými zpravodajem. Nicméně jsem zklamaná, tím, že přístup komise nezahrnuje úvahy o trvale udržitelném rozvoji, obnovitelných energiích a e energetické efektivitě. což je naprosto zásadní, tedy ty úspory jsou zásadní především pro určitou skupinu obyvatel. A je třeba také prosazovat zavádění energetických úspor v, v rámci eh, izolace budov, provozu kotelen a podobně. I tady by tedy komise měla přijít s nějakými společnými strategickými cíly, včetně tedy toho důrazu na obnovitelné zdroje, odklonu od uh, uhlíkové ekonomiky a podobně. Konečně myslím si, že plánovaný vývoj kolem plynovodu Nord Stream Gas jde vlastně proti zájmům Evropské unie. Energetika, vážení přátelé, není eh, pouze komoditou, ale je to základní eh, právo, které sebou přináší společenskou a politickou dimenzi a Jednotlivé vlády eh, musí převzít odpovědnost za zabezpečení dodávky v Evropě eh, pro všechny její občany a já se těším na další spolupráci. Děkuji. Děkuji. A dalším stínovým zpravodajem je pan Česák. Děkuji, dámy a pánové. Návrh Evropské komise podle mého názoru kráčí správným směrem. Hlavním cílem by ovšem mělo být prohloubit solidaritu mezi členskými státy v energetických otázkách. Některé aspekty je potřeba e, upřesnit, například zranitelný Eh, příjemce energií. A je potřeba stanovit kritéria pro komerční smlouvy, jakým způsobem by Evropská komise měla mít možnost do toho zasahovat. A pak jsou tady taká, také velice kontroverzní ustanovení. Například pokud jde o velmi klíčovou věc, tak to je regionalizace doložky o, o solidaritě. Pan předseda to také zmínil ve svém vystoupení. Evropská komise musí vypracovat vzorec, který zohlední veškeré eh, aspekty, o kterých tady eh, hmm, bylo hovořeno, eh, i to, co zmínila paní Griffin. A závěrem bych zdůraznil, že potřeby středoevropských zemí musí být zohledněny Bezpečnost dodávky je pro nás nesmírně důležitá. Opatření z balíčku komise musí být ještě eh, více rozpracovány. Eh, musíme zapracovat na té definitivní formě, eh, tak aby vše bylo jasné. Děkuji. A nyní za Alde Pantelička. Vážený pane předsedo, kolegové, přeji všem dobré dopoledne, děkuji za udělení slova. Alde by ráda řekla následující. Toto je návrh, který kráčí správným směrem. Musíme ho vnímat jako součást eh, celkové strategie a je potřeba zaměřit se na jednoznačnost. Musíme eh, se postarat o to, aby opravdu přinesl výsledky. E, ostatní již tady řekli, e, že toto je návrh, který je zaměřen e, z velké části na solidaritu a usiluje o efektivní přístup. Ovšem, zároveň dochází v Evropské unii k určitému rozkolu, pokud jde o Nord Stream 2. A já nechci se té otázky příliš chápat, ale chtěl bych na tom ilustrovat, že solidarita v tuto chvíli v oblasti energie není něco samozřejmého, co je automaticky dáno. Návrh, který eh, eh, bude takto nastaven, nutně nemusí vést k solidaritě. Takže my potřebujeme eh, tu celou věc ještě prohloubit a musíme se postarat o určité pojistky já si nejsem jist, jestli v tom návrhu máme dostatek pojistek nebo dostatečné pojistky, které by eh, zkomplikovaly nebo znemožnily eh, aby převážily národní zájmy a aby se to celé ubíralo opačným směrem, než je právě směr směrem k solidaritě. Dále mi v návrhu chybí důraz na energetickou eh, účinnost. Ehm, dobře, my všichni samozřejmě chápeme, eh, nač se tento návrh zaměřuje, o čem to je. Někteří kolegové eh, to tady eh, zmínili. Ale já si myslím, že do tohoto návrhu je potřeba zejména zapracovat otázku energetické účinnosti a to tam řešeno není. Za třetí, toto bude kontroverzní návrh. Bude obtížné toto na radě prosadit, již v tuto chvíli víme, že jsou tam členské státy, které jsou velmi silně proti. Některé z těchto členských států jsou důležitými eh, členskými státy v regionech, které byly identifikovány. A když se podíváme na návrh, tak si nejsem jist, eh, zda pokud eh, ty věci v regionální spolupráci se nebudou vyvíjet eh, optimálně, budeme mít dobrý nástroj k ruce, abychom se vymanili ze situaci, která tedy nám nebude vyhovovat. Podporuji regionální přístup, ale Chybí mi tady evropský přístup, skutečný evropský přístup, protože může dojít k nějaké mnohem závažnější eh, krizi, může dojít k tomu, že regiony nebudou eh, schopni eh, si s tím poradit a pokud nebudeme mít v článku 6 nějaké ustanovení pro situace, co se stane, pokud se regionální orgány nedohodnou, tak nebudeme mít skutečný evropský přístup. A já si myslím, že to bychom rozhodně měli ošetřit. Potom ještě eh, asi dvě eh, stručné připomínky. Jednak Nemám pocit, že bychom tady vytyčili skutečný rámec. To vypadá jako soubor různých článků, opatření a ustanovení, ale nevidím tady solidní rámec a um, já se k tomu možná vrátím někdy později, kdy to e, ilustruji na konkrétních příkladech, ale e, teď ještě jedna opravdu závěrečná připomínka. Tady není ani malá zmínka o kompenzacích. Pokud eh, tady budeme eh, chtít implementovat eh, princip solidarity v těch našich ustanoveních, tak musíme přihlédnout k tomu, že tady hovoříme také o e, soukromých e, společnostech nebo PP společnostech a my jsme to podrobně nerozpracovali. Nemáme tam e, podrobně nastolený nástroj pro různé implikace, které to bude znamenat pro jednotlivé subjekty, které potom budou muset jednat v nějaké určité situaci. Děkuji a souhlasím s těmi principy, které byly na počátku zmíněny a těším se na spolupráci. Děkuji. A nyní za zelené. Děkuji. Myslím se, že pod vedením našeho pana předsedy budeme velmi dobrým vyjednávacím týmem. Energetická unie je zaváděna na základě dvou nových přístupů solidarity a regionálního přístupu. A tady musím poděkovat panu Royalovi, který už ve své zprávě v roce 2010 eh, zmiňoval regionální dimenze. Kladl na ní velký důraz. Byla to první zpráva k energetické unii. Eh, takže ten první návrh je dobrý. a děkuji komisi zvláště za přílohu 1, za to, že měla politickou odvahu něco takového navrhnout. Proč je příloha jedna důležitá? Protože umožňuje řešit problémy. Německo není spokojeno s tím, že je házeno do jednoho pytle s Polskem a Českou republikou. No je mi líto, na hranicích jsou tu společné hranice, je možné, existují skladové kapacity v jednotlivých státech, ale je vzniká problém ve chvíli, kdy jaksi vznikne problém. A jak jinak to řešit? Francie nechce být v jedné skupině se Španělskem, ale je mi líto, jestli chcete, abyste měli přístup ke kapacitě Španělska, tak tomu musíte přizpůsobit infrastrukturu, takže komise má vlastně pravdu, když se snaží donutit například Francii a Španělsko, aby si sedli k jednomu stolu a domluvili se. Já tady opravdu děkuji komise za přílohu Jedna to je dobrý přístup. Za druhé, potenciální zlepšení. Ochrana spotřebitele, tak jak to tady navrhuje komise, ta definice není dostatečně přesná, může to vést k problémům. Já myslím, že bychom mohli přijít ještě s dalším zpřesněním. Také paní Griffin má pravdu, když říká, že tu chybí ta dimenze efektivity. A já si myslím, že by bylo velkou chybou vynechat z textu opatření na zvýšení energetické účinnosti, ať už jde o izolaci budov, spotřebu a podobně. Já bych také rád upozornil na problematiku takzvaného bioplynu vyráběného z biomasy. Nezapomínejte, že je to tedy vlastně energetický zdroj v budoucnosti. V budoucnosti ten bioplyt by tedy plyn měl eh, vlastně nabývat na důležitosti a ta spotřeba přeběhne elektřinu a další zdroje. A zároveň produkce biomasy je velmi důležitá pro naše zemědělce, ať už v Německu, v Polsku a v dalších zemí A nabízí tedy určitý potenciál, na to nesmíme zapomínat. A pane Teličko, vy máte pravdu v tom, že je potřeba ještě dopracovat určité detaily. A budeme například muset, měli bychom debatovat o kompenzacích, protože já to ještě plně nechápu, jak to tady navrhujete. A na závěr mám dvě takové otázky nebo připomínky. Jedna se obrací na nizozemské předsednictví. Nevím, jestli tady někdo je z nizo, za nějaký zástupce nizozemského předsednictví. No to je tedy zvláštní. protože já vím, jak to chodí na radě. Země se dohodnou a pak vás postaví před hotovou věc. A máme země jako Německo, Rakousko, Spojené království, Nizozemsko. Ne, dovolte mi dokončit můj argument. Na radě to chodí tak, že nizozemské předsednictví se snaží sabotovat přílohu jedna a to je nepřijatelné. A nyní za GUE. pan Ziloka a pak dáme slovo. A také bych chtěl říct, že v téhle věci asi větší zodpovědnost ponese nadcházející slovenské předsednictví. A nyní pan Benito Ziloáka. Děkuji, pane předsedo. A přeji všem dobré dopoledne. Pročetli jsme si tento návrh a myslím si, že má stejné slabiny jako energetická strategie celkově, kterou budujeme. Hovoří se tady o zabezpečení dodávek energie, o energeticko-politické nezávislosti v souvislosti s plynem. Hovoří se o interní produkci, což pravděpodobně povede k frackingu, neboť momentálně je Evropa největším dovozcem plynu a tak budou vždy existovat eh, vztahy závislosti na ostatních zemích. Plyn se zde představuje jako zdroj, který je čistý. Samozřejmě během spalování plynu vznikají nižší emise CO2, pokud si to například srovnáme s uhlím. Ale některé studie ukazují, že metán, který se takto dostává do vzduší, je také velice nebezpečný a má 60krát horší dopad na klima než jiné způsoby znečištění. A proto je třeba se zaměřit na dva body. Za prvé na energeticko-politickou strategii, která by mohla vést k aliancím s autoritářskými vůdci jiných zemí, které chtějí využívat své vztahy k EU, k, s EU k tomu, aby posílili svou pozici, což by vedlo k tomu, že budeme mít svázané ruce, když bychom chtěli prosazovat lidskoprávní politiku ve světě. A když hovoříme o zabezpečení dodávek, tak nesmíme zapomínat na naši odpovědnost v oblasti celosvětové politiky a dále nemůžeme vše pře nechávat trhu. Vzniknou v jisté situaci, kdy budou určité problémy s dodávkami a tady si myslím, že eh, trh jistě nebude to nejlepší řešení. Trh se bude vždy snažit o takové řešení, které mu přinese největší zisk. A myslím si, že něco takového nemůžeme nechat v rukou velkých koncernů či oligopolů, eh, pokud hledáme nějaké řešení pro akutní situace v EU. Děkuji. Paní Kapel. Děkuji, pane předsedo, a zároveň děkuji i panu zpravodaj za to, že nám dnes představil pět bodů, které jsou pro něj důležité pro toto, tento návrh komise a je to tedy regionální řešení, solida a transparentní řešení v oblasti plynu. Já si myslím, že to je skutečně velice zajímavé. Přístup na zprávě je to důležité a návrh řízení chce zajistit lepší koordinaci na regionální úrovni a zajištění určitých zásad a standardů na úrovni EU, ale v první řadě jde o to provést regionální vyhodnocení rizika. Dále je důležité mít koordinovaná opatření v oblasti zpětného toku a samozřejmě zajistit zabezpečení dodávek. Několik kritických bodů k návrhu, zejména k bodu 1, totiž definice regionů tady, eh, abychom mohli realizovat princip solidarity, musíme mít jasně defino, dobře definované regiony a vyváženě. Já jsem Rakušanka a Rakousko je region, který tady máme v návrhu zařazení, který vlastně jak si leží vedle dvou důležitých zemí, které dovážejí plyn, a to je Slovensko a Německo. Proto si myslím, že by bylo vhodné mít jinou definici, flexibilnější regionů a více se zaměřit na bilaterální koordinaci, neboť případ Rakouska ukazuje, že by bylo vhodné, abychom byli například ve dvou různých regionech, nebo abychom nějakým způsobem právě lépe nadefinovali regionu. To tež platí pro standardy v oblasti v infrastruktury. Vy jste o tom již hovořil, pane zpravodaj. Současná definice rovinice eh, vychází z nerovných eh, výchozích kapacit a technických podmínek, zejména v oblasti interkonektorů, což může vést k problémům. Výchozí kapacity eh, částečně nejsou zohledněny vůbec, takže hodnota infrastrukturního standardu je příliš vysoká. Když se vezme ta nejvyšší infrastruktura s tou největší kapacitou, tak se chce tedy zajistit dodávky do regionu, což ale není vhodný přístup protože tady je i možnost přerušení dodávek a to se tam nezohledňuje. Proto by bylo vhodné se odchýlit od přístupu největší infrastruktury a jít směrem k přístupu kritické infrastruktury, anebo možná vytvořit nějakou hybridní formu z obou typů. To tež platí pro téma solidarita, což je propojeno s pojmem regionů. Komise požaduje solidaritu na makroúrovni, ale nevěnuje se detailům přímo na místě. Totiž solidarity může fungovat pouze v případě, kdy ty země, kterých se to týká, mají stejnou definici chráněného spotřebitele a subdodavatele. Tady se již zmiňovala otázka definicí. A co se týče toho současného návrhu, ten vlastně vytváří situaci, která vyzývá země, aby mnoho spotřebitelů považovalo za chráněné, aby tady snížil efekt klauzule solidarity. Článek 12.2 v podstatě zavádí vyvlastnění e, a jak tedy by se mělo použít, definovat to kritérium, kdy tedy členský stát bude volat po solidaritě. To je možné pouze v případě, kdy všichni splní své vlastní povinnosti, zejména eh, budou mít veškerá opatření a uplatňovat veškerá opatření v nouzovém plánu. Ten přístup, který se navrhuje, by vytvářel velkou administrativní zátěž, nevedl by k síli a nestanovil podmínky, které je třeba pak plnit. Co se týče sousedské solidarity, zdá se mi, že je to velice důležité vedle té regionální. A poslední věc, zpětný tok. I zde v návrhu vidím že se velmi opírá o nařízení o infrastrukturách. Ovšem to nevede k cíli, je to příliš komplikovaný postup, vytváří administrativní překážky a navíc je v sám sobě rozporuplný. Bylo by tedy vhodnější přenechat víc kompetencí národním regulátorům, kteří odpovídají za kapacity transportu plynu automaticky, protože oni jsou ti, kdo řídí investice do infrastruktur, jak vyplývá z směrnice 73 2009, respektive je povolují. A pak tady mám problém, co se týče těch interkonektorů. Tady má, to myslím není dobře vyřešeno. A dále přestupní body a transporty kapacit mezi členskými státy a nečlenskými státy EU. Tady uvedu jako příklad pouze Ukrajinu. Toto vše my, jak si chceme eh, vcelit do našich pozměňovacích návrhů, které předložíme. Děkuji. Seit den Gaskrisen in 2006 Děkuji mnohokrát, pane předsedo, od krize v roce 2006 a 2009 došlo samozřejmě k velkému pokroku v oblasti zabezpečení dodávek, ale zátěžové testy ukázaly, že pouze na národní úrovni prostě ta opatření nejsou dostatečná. A proto velice vítám návrh komise, a ráda bych zmínila tři věci. Za prvé, co se týče přidělování nebo rozdělování členských států do regionu. Já podporuji návrh komise naprosto. A také si myslím, že i s ohledem na vytváření společné energetické unie je důležité a správné, abychom jaksi nejdříve měli národní přístup a pak přešli k národnímu, regionálnímu přístupu, promiňte, což si myslím, a to je něco, co se říká toho, co řekl pan Turmes, že spolková vláda Německa to vidí stejně. Ovšem byla bych proto, aby vedle toho regionálního rozdělování tady byly i neuzové a preventivní plány, které se budou uzavírat s přímými sousedy, neboť pros, v opačném případě by to nebylo vždy kompatibilní. Dále podle návrhu komise členské státy sami si rozhodují o tom, jaký oblast, jakou oblast eh, zákazníků chtějí chránit, o tom také hovořili již předřečníci. Já jsem proto, abychom i zde měli silnou harmonizaci. Chráněný zákazník by měl být stejný ve všech členských státech, neměl by tam být rozdíly a proto bych vítala, pokud by parlament nalezl nějakou lepší definici, jednotnou. A nakonec bych změnila tu transparentnost v oblasti smluv eh, o plynu. Není mi jasné, do, do jaké míry transparentnost v těchto smlouvách by měla zlepšit zabezpečení dodávek v EU, protože v zásadě je již známo, jaké státy do, v jaké míře závisí na různých dodavatelích. Proto by možná nám to mohla komise ještě krátce vysvětlit. Děkuji. Děkuji velice. Pan Karemč. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že tahle zpráva je v dobrých rukách, tedy myslím ve vašich. Poslechl jsem si to, říkal kolegové, myslím, že v podstatě se všichni shodneme. Já chci zdůraznit, že na trhu s plynem a s energiemi obecně je třeba uvažovat tím směrem, že legislativně bychom se měli snažit zajistit co nejnižší ceny pro naše domácnosti a průmysl, protože to přispívá k zvýšení naší konkurenceschopnosti. Všichni v podstatě působíme na globálních trzích a náklady na energii jsou velmi důležitým aspektem fungování. A na té regionální a evropské úrovni, když se podíváme, jak tedy vypadá ten vývoj na trhu dává regionální spolupráce smysl. U zemního plynu více spotřebováváme, než produkujeme. Některé země Evropy jsou na tom lépe, jiné hůř, takže například Norsko si může diktovat podmínky na trhu, Rusko prostřednictvím Gazpromu radostně porušuje tržní principy, kdykoliv se mu to hodí, jak víme. A komise také přehodnotila obsah mezivládních dohod a došla k závěru, že velmi často porušují některé principy základních, eh, zakladající smlouvy, například tedy eh, ukazují na existenci monopolů, kartelů a podobně. Já myslím však, že naším úkolem je tento trh chránit. A proto návrh komise mít možnost revidovat podnikové smlouvy mezi dvěma velkými podniky je velmi dobrý, i když jde o vyhodnocení ex post. A já si myslím, že bychom měli žádat o no, možnost nahlédnout do smlouvy ex ante, tedy ještě předtím, než je uzavřená, abychom si ověřili, že tyto smlouvy jsou skutečně v souladu s naší legislativou. Jde o tak velké peníze, že to budou ve hře velké zájmy a mohly by, mohl, situace by mohla vést k oslabení naší konkurenceschopnosti. Děkuji. Aktualizací tohoto nařízení přecházíme od politiky k praxi, založené na solidaritě a bezpečnosti dodávky. Co je dobré, je to, že tohle je jenom jeden aspekt celého komplexního balíčku a že se také můžeme poučit z toho, jak fungovalo nařízení z roku 2010. Máme dobré důvody být více ambiciozní. O tom nás přesvědčili výsledky zátěžových testů i vývoj na Ukrajině. Pokud jde o problematiku ochrany eh, spotřebitele a solidarity v případě krize, to mohu eh, podpořit. Na druhé straně si myslím, že definice chráněného spotřebitele by neměla být příliš eh, striktně pojatá. Půjde totiž nejenom o domácnosti, ale také například o záchranné služby, sociální služby a podobně. Pokud jde o zavedení mandatorních Mandatorní zavedení preventivních opatření ve smyslu budování kapacity, větší transparentnosti a to i ve vztahu k třetím zemím, to je také velmi důležité. Já si myslím, že tedy tady se vlastně budeme potýkat i Eh, s neochotou členských států vlastně tu spolupráci zkoušet, alespoň na dobrovolném základě. Děkuji a nyní pan Zanonato. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Vítám návrh komise Vítám zavedení nových opatření pro zabezpečení dodávek plynu v Evropské unii. Je to problém, který je třeba řešit na úrovni evropské společné. Je třeba nalézt mechanismy pro to, abychom mohli koordinovaně reagovat na eventuální přerušení dodávek plynu. To je nesporné. Rovněž je nesporné, že současné nařízení, které bylo vytvořeno jako první reakce na krizi která vznikla mezi Ruskem a Ukrajinou, je třeba vylepšit. Zásada solidarity. Ano, pokud zavádíme nouzová opatření, tak je důležité mít záruky pro všechny citlivé a exponované spotřebitele ve všech členských státech EU. Co se týče ochrany spotřebitele, tady bych rád podotknul, že tato kategorie by měla zahrnout také průmyslový sektor kdy přerušení dodávek plynu přerušuje také produkční cyklus, což má dramatické dopady na zaměstnanost. Důležité je vypracování nouzových plánů na regionální úrovni, ale i zde je potřeba koordinovat, abychom se vyhli tomu, že národní rozhodnutí v oblasti zabezpečení dodávek by mohly mít potom negativní dopad na sousední země, tomu je třeba zabránit. E, také se mi líbilo, co řekl kolega Griffin k Nord Streamu, s tím naprosto souhlasím, co řekla, proto to nebudu opakovat. A chtěl bych pouze zdůraznit, že je důležité, abychom měli integrovaný, fungující trh pro skapalnění plyn, což je dobrá alternativa plynovodů. Doufám, že parlament bude moci vylepšit návrh komise, co se týče záruky adekvátní relevance energetické účinnosti. To je důležité i z dlouhodobého hlediska, abychom nemuseli dovážet tolik fosilních paliv. Děkuji. Děkuji, Adam Grostet. Děkuji, pane předsedo. Ehm, skutečně vám blahopřeji, protože toto je vynikající práce. Jste ehm, skutečným expertem na tomto poli, takže vlastně ani nejsme překvapeni, že je to tak kvalitní. Pokud jde o bezpečné dodávky, tak eh, se to dotýká celé řady otázek. Jde o diverzifikaci zdrojů eh, zásobování, je to otázka solidarity a, jak řekli někteří, je to také práce na energetické efektivitě. To je velmi důležité. Pokud jde o diverzifikaci eh, zdrojů dodávek, eh, tak potřebujeme i sítě, protože tam nejde pouze o zásobníky, a, tedy potřebujeme plynovody a také evropské zemědělství by tady mohlo sehrávat určitou roli. Mechanismus solidarity v případě krize to musíme promyslet na regionální úrovni, to je zajímavý přístup ale je zapotřebí, abychom byli velice obezřetní, pokud jde o některé překážky. Například, jak distributor má zvládat povinnost solidaritu ty eh, k sousední zemi, která eh, bude v nouzi a mezi vlastními zákazníky. Jak to má eh, rozhodnout? Tady možná bychom k tomu měli mít nějaký zvláštní nástroj nebo ustanovení. Pokud jde o regionální rozměr, tak ten je samozřejmě zajímavý, ale možná, že by to mohlo vést k rozdrobení trhu. Takže samozřejmě potřebujeme regionální rozměr, ale musíme e, zvážit i nějaký vyšší rozměr, tak abychom měli globální přístup. Všechno toto, eh, protože solidarita není nikdy hotovou věcí, eh, si vyžaduje diplomatickou spolupráci eh, s hlavními dodavateli Rusko, Katar, Nigerie, další, ale musíme se snažit nalézt nové dodavatele. Máme tady Blízký východ, Střední Asii a tak dále. Takže tady opravdu nás čeká velký kus práce a je potřeba, aby to všechno bylo koherentní na mezinárodní úrovni. Děkuji. Uh, thank you, very much. Děkuji. Pan Royal. Děkuji, pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové. Já bych tady rád nadnesl ještě takovou jednou myšlenku, která možná není až tak zcela nedůležitá. Když se dnes podíváme na stav zabezpečení dodávek plynu v Evropě, tak je ta situace trochu jiná, než když jsme tuto debatu před lety začínali. Dnes, myslím, nemáme nedostatek plynu. Spíše v, o Nord Streamu diskutujeme o tom, za, ho, za ho vůbec potřebujeme. Za to není přebytečný projekt, protože máme dost plynu, máme LNG, tady jsme vybudovali kapacity i na světovém trhu jsou větší, máme různé eh, poskytovatele, nejenom Rusko, ale další země. Takže máme i diverzifikaci. A proto se ptám, není vlastně nejdůležitější otázka číslo jedna, dříve než vůbec přistupíme k solidaritě a k předělování, otázka toho, jak lépe využít naše kapacitu v Evropě. Otázka proč vlastně nedokážeme, aby všechny členské státy splnily své povinnosti z třetího balíčku pro vnitřní trh s energií a ze stávajících nařízení, která se týkají zabezpečení dodávek. Ještě to není vůbec implementováno. Existují členské státy, které tento svůj úkol stále ještě nesplnili. To bych viděl jako první krok a napsal bych to do nařízení, že toto je první krok, který je třeba učinit dříve, než se přejde k dalším krokům. Já to tady nechci znehodnocovat, ale myslím si, že je vhodné pokračovat postupě, krok za krokem. A nyní je nejdůležitější správně využívat kapacity, které máme a pomocí zpětného toku jsme vlastně zajistili eh, zlepšení bezpečnosti a dále. Jsem příznivý z toho regionálního přístupu. Myslím si, že je dobrý, ale je dobře si rozmyslet, kdo s kým má spolupracovat. Jaké je to správné kritérium, podle kterého se to bude vybírat. A Myslím si, že to, to rozdělení rizika, to rozptýlení rizika je důležitý argument, který je třeba zvážit, když se tedy budou ty státy spojovat do regionu. A proto prosím, abychom si to dobře zvážili ještě přesněji. A mám ještě problém s jednou věcí, a to je otázka, jak eh, jaká výměna informací má být zajištěna, neboť se jedná o soukromé podniky. A já jsem vždy Evropu chápal tak, že není státním hospodářstvím a že ani nechce tímto hospodářstvím být, že to bylo někde jinde. Že my jdeme cestou soukromého hospodářství, pak ale eh, musíme být opatrní, když se zne v otázce, kdo s kým má obchodovat, jednat a uzavírat smlouvy, abychom tady z nějaké nouzové situace nevytvářeli rozhodnutí v tom smyslu, že budeme nutit někoho k výměně informací nebo k náhledu do dokumentu, abychom to nepřehnali. Tady bych varoval. Mám tady ty jiné asi mínění, než mnozí z těch, kteří hovořili přede mnou. Děkuji. Pan Kochlíček, náš nový předseda. Za slovo. Já bych měl několik eh, poznámek, protože, eh, jak jsem říkal, jsem z průmyslu, tak eh, občas se musím usmívat, co tady říkají moji kolegové. Ten balíček, který byl vytvořen pro plynové krizi, stanovil propojení sítí, to do určité míry už máme, zásobníky plynu, které zaručí tříměsíční zásobu jednotlivým zemím a pokud to někdo neplní, tak přece nemůžeme očekávat solidaritu, protože už máme šest let od toho balíčku. Za třetí, možnost reverzního provozu u všech částí systému. A pokud se týče dodávek plynu, pak je to záležitost národních vlád a velkých společností. Někdo vybuduje plynovod, někdo vybuduje a provozuje zásobníky a my ho budeme nutit, že si má vzít plyn z druhé strany světa, no to je přece nesmysl. Solidarita ano, ale nikoli s těmi, kteří neplatí nebo z podivných důvodů chtějí donutit ostatní k zvláštním podmínkám pro ně. To je příklad Ukrajiny a to je příklad těch, kteří říkají, že Nord Stream je zbytečný. To si musí přece posoudit ti, kteří to chtějí investovat, jestli chtějí vyhodit peníze nebo ne. Pokud to odpovídá ekologickým standardům, pak bychom neměli do toho zasahovat. A pokud jde o příklad nesmyslných solidarit, tak v evropském přístupu vidíme na vysokém napětí u dálkového přenosu, jak jsou přetíženy trasy mezi severním a jižním Německem, protože proto také dělali v Polsku oddělovací transformátory, v Čechách se dělají oddělovací transformátory, tam to prostě nefunguje. Čili těm kolegům, kteří to říkali jako dobrý příklad, sděluji, aby se informovali, jak je to špatně uděláno. A e, pokud jde o závěr, je třeba vždycky mít na jedné straně ochranu zákazníka, to je velmi důležité, to je evropská hodnota, a na druhé straně jsme v tržní ekonomice. Takže na to nesmíme zapomínat, protože e, zásobování u všech energií je problematické ale je třeba se jim tou solidaritou dále zabývat. Děkuji. Uh, thank you very much, uh, colleague. And now... Děkuji, kolego. A nyní za Evropskou komisi Stefan Moser, ředitel oddělení zabezpečení dodávky z ředitelství pro energetiku, jak jinak. Dobré ráno. Vážení poslanci, děkuji pane Busku za příležitost eh, tady vystoupit a pohovořit o zabezpečení dodávky. A děkuji také za všechny připomínky a úvahy na téma, co lze ještě zlepšit. Z našeho pohledu musím říci, že si uvědomujeme, jak důležité je zkvalitnit fungo interního trhu s energiemi a zavést tedy ten takzvaný třetí balíček a dívat se na všechna opatření z toho širšího kontextu energetické unie, dosáhnout dalšího pokroku, pokud jde o energetickou efektivitu, důraz na obnovitelné energie a podobně. Komise pracuje na všech těchto tématech a představí nové návrhy letos na podzim. Je tedy třeba se na to dívat jako na komplexní problematiku, kterou řešíme postupně. V tomto návrhu se konkrétně zabýváme distribucí po celé Evropě. Jak tedy efektivně po celé Evropě distribuovat plyn, který již máme k dispozici, a to prostřednictvím různých technických řešení. A vaše názory tedy na zlepšení zahrnují lepší regionální spolupráce, která by umožnila spolupráce mezi těmi členskými státy, které si vedou dobře a těmi, které ještě eh, jsou například eh, zásadně závislé na pouze jednom zdroji dodávky. My také chceme zjistit, která opatření mají potenciálně největší účinek a hodnotu a zároveň tedy eh, chceme zachovat tu spolupráci, která již existuje mezi členskými státy. Nechceme ji ničím novým nahrazovat. Pokud je o plány na regionální úrovni, vidíme tady, tady ty problémy, na které jste upozorňovali, totiž, že i v regionech dochází k fragmentaci toho, jak funguje jednotný, jednotný trh. To si samozřejmě nepo, nepřejeme. A proto tedy chceme vypracovat srovnávací studie jednotlivých regionů z pohledu členského státu. Chceme zjistit, jestli uh, Eh, přijatá opatření na úrovni regionů mohou mít potenciálně negativní dopad na jiné regiony. A také vidíme tady potřebu přeshraničních konzultací a tam, kde tedy eh, jsou zaváděna opatření na národní úrovni, a to tedy zahrnuje tedy vlastně i tu přezraniční spolupráci, pokud jde o propojení regionů ve dvou různých členských státech. Pokud jde o ochranu spotřebitele, tady chápeme vaše obavy, pokud je o otázku, jak velká míra harmonizace je třeba. My se k tomu stavíme tak trochu umírněně, protože jsme nadefinovali některé klíčové prvky, ale nechali jsme tu také určitý prostor pro flexibilitu členských států. Situace v Evropě se velmi liší a ve snaze najít určitou rovnováhu jsme připraveni k diskuzi na toto téma, nejsme však úplně přesvědčeni o tom, že je možné a žádoucí chtít plnou harmonizaci. Solidarita je také jedním z těch nových prvků našeho návrhu, který představuje velké zlepšení, pokud se ho podaří prosadit. Ono jde především tedy o ochranu spotřebitelů z řad domácností, které jsou vlastně nejvíc ohrožené ohroženou skupinou spotřebitelů v případě krize. Ty chceme chránit, chceme, aby měli přístup k dodávkám plynu z propojených sousedních zemí. A samozřejmě tedy také to energetické společenství, jak bylo zmíněno, to je pro nás zásadní. Musíme zajistit lepší spolupráci všech mezinárodních eh, aktérů na tomto poli. na bázi reciprocity. Rovné, rovný přístup ke všem dodavatelům, to je velmi důležité. My jsme si říkali, že se to podaří naplnit v kontextu regionálních plánů a mechanismů, které si mezi sebou e, dojednají členské státy. V tomto stádiu nenabízíme nějaké zázračné řešení, které by umožnilo to nadefinovat pro celou Evropskou unii, ta kompenzace tady vždy eh, zahrnuje aspekt tržní ceny a případného doplatku za potíže, které mohou vzniknout s touto dodávkou. Pokud jde o transparentnost uzavíraných smluv, tento požadavek je, myslím, v souladu s celkovou logikou zabezpečení dodávky, protože my prostě chceme také zkvalitit informace, které o tom máme k dispozici. A při přípravě krizových plánů potřebujeme mít všechny potřebné informace. Neznamená to, že bychom chtěli zasahovat do smluv, ale musíme mít možnost zvážit, jaký dopad může mít uzavřená smlouva v případě krize a jaký dopad může mít na regionální plány. Nejde nám tedy o to, abychom někoho trestali a jde nám tedy jen o možnost náhledu. Protože jinak tedy v rámci hospodářské soutěže jsou ty podmínky již dobře upraveny, včetně sankcí. Toto nařízení, pokud tedy bude přijato v dané formě a bude znamenat velký pokrok i v oblasti plánování infrastruktury, protože v budoucnosti na základě vyhodnocení situace by infrastruktura byla, bude budována jen tam, kde je opravdu potřeba. Děkuji. Eh, děkuji. Máme ještě několik minut. Pane Eriksone, vy jste se chtěl na něco zeptat. Já mám jenom stručný eh, komentář. Myslím si, že toto je velmi významná diskuze k dodávce plynu, bezpečnosti dodávky a tak dále. Ale také si myslím, že je důležité, abychom si uvědomili, že když hovoříme o plynu a považujeme ho za určité řešení eh, v klimatické otázce, protože chcete odklonit od ropy a uhlí a že z plynu je méně emisí, tak velmi často Eh, člověk eh, uvažuje v příliš úzkých eh, profilech a vlastně skončí se špatným závěrem, protože pokud jde o emise elektráren, tak um, Tady například Nord Stream, tam po tisíce kilometrů je přepravován plyn a když se podíváte na to, jak to vypadá v Rusku, tak tam je velmi stará infrastruktura, všude dochází k únikům a když se podíváme na celkovou situaci emisí u plynu, tak je to eh, mnohem více, než když eh, se podíváte pouze na ty elektrárny, tepelné elektrárny. Eh, děkuji. Já bych ještě řekl několik slov závěrem naší diskuze. Chtěl bych velmi poděkovat všem kolegům za cené připomínky. Eh, byl tady 21 konkrétních připomínek od stínových zpravodajů a pak tam bylo ještě dalších 12 komentářů od dalších kolegů, takže to je opravdu mnoho. Děkuji vám za napínavou diskuzi a jsem si eh, jist, že eh, další diskuze bude také velmi zajímavá. Jsem na to připraven. Eh, paní eh, Griffin, ta to tam dobře nastínila, máte eh, pravdu. My tady samozřejmě jsme ve službě našich spotřebitelů, to je naprosto pravda, ale zároveň bychom měli zohledňovat také energetické společnosti v Evropě, protože jinak nebudeme schopni obsloužit naše spotřebitele. To znamená, musíme to mít vyvážené, musíme jim mít tu rovnováhu na paměti. A dále jde o konkurenceschopnost celého hospodářství, protože e, vše z hlediska e, hospodářské soutěže e, závisí na energii, na bezpečné dodávce, na nízké ceně nebo dostupné ceně a samozřejmě na udržitelnosti. Udržitelnost je velmi důležitá. Takže tady opravdu usilujeme o ambiciozní eh, klimatickou politiku a bezpečná dodávka plynu eh, znamená eh, takovou stabilní zálohu pro obnovitelné zdroje. Možná by to mohl být náš společný evropský úspěch, tak jako tomu bylo před šesti lety s naším prvním nařízením. Tehdy jsme měli určité pochybnosti a jistě si někteří z vás pamatují na to, jak jsme tady o tom mluvili. Eh, tam ta jednání byla velmi složitá a nakonec jsme mm, dosáhli úspěchu. Většina eh, z výsledků nakonec byla implementována eh, možná ještě více, než je tomu eh, u třetího energetického balíčku. Eh, tento balíček přišel v roce 2009, takže dokonce dříve než naše nařízení z roku 2010. Tedy jsem si jist, eh, že na nás čekají zajímavé časy 30. Eh, června budeme mít první rozpravu, nebo příští rozpravu na ITRE na základě návrhu zprávy. Eh, budeme to mít již přeloženo do všech jazyků. Potom lhůta pro, závěre, eh, pro pozměňovací návrhy je 15. června, potom zvážení pozměňovacích návrhů, to je konec července, tedy pardon, 11. července, a potom hlasování na ITRE v říjnu takže je to eh, velmi obdobný harmonogram jako v případě 700 MHz, tedy toho dřívějšího bodu. Nyní eh, tedy máme 11 hodin a teď vám ještě umožním jednu větu. Možná by bylo dobré pro eh, diskuzi, kdyby tady bylo zastoupeno také nizozemské předsednictví na dalším zasedání. Mně to připadá dosti zvláštní, že tady nikdo není za nizozemské předsednictví. Ano, to máte samozřejmě pravdu. A já jsem informoval nizozemské předsednictví na počátku eh, jeho období. V lednu jsem se setkal se zástupci nizozemského předsednictví, diskutovali jsme o této věci a říkali jsme, že je to velice důležité. A oni souhlasili, říkali, že pro ně je to také důležité, že jsou ochotni zahájit eh, diskuzi eh, o této věci. Eh, jistě květnu a slovenské předsednictví v prvním zasedání na radě začne na počátku července. Hmm takže Nizozemsko vlastně bude brzo končit. E, teď e, tedy e, se pustíme do této tvrdé práce, zejména se to týká stínových zpravodajů a teď se podíváme na bod číslo 5 a to je zavedení mechanismu výměny informací o mezivládních dohodách a nezávazných nástrojích mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky a zrušení rozhodnutí číslo 994 lomeno 2012 EU. A naším zpravodajem je pan Zdislav Krasnodebsky společně s tou eh, předchozí eh, věcí eh, toto náleží k balíčku eh, energetické bezpečnosti nebo bezpečnosti dodávky eh, plynu. Bylo to schváleno 15. února a záměrem je zajistit eh, soulad mezi vládních dohod o energii s evropskými pravidly a posílit transparentnost těchto dohod tak, aby se také zvýšila nákladová efektivita a naší hospodářskou eh, konkurenceschopnost v Evropské unii. Prvním řečníkem je zpravodaj, pan Krasnodebský. Máte slovo. Děkuji mnohokrát. Pouze několik slov z mé strany o mé budoucí zprávě. Jak všichni víme, tato revize je nutná. Během analýzy dopadu se totiž projevilo, že stávající úprava umožňovala schromažďování údajů, ale současný systém neumožňuje řešit problémy. Existuje 17 mezivládních dohod, které nejsou v souladu s evropským právem, ale tyto dohody nemohou být změněny, neboť stávající hodnotící mechanismus měl vždy charakter ex post. A proto si myslím, že tento návrh má několik elementů, které jsou velice důležité. Měli bychom jim věnovat všichni značnou pozornost. Problémy se většinou skrývají v detailech a úkolem parlamentu je detailně proskoumat celou záležitost. A přinést náš pohled a zlepšit návrh komise. Rád bych nejdříve ovšem zdůraznil pozitivní elementy, které nalézáme v dokumentu Evropské unie. Za prvé, navrhuje se, aby mezivládní dohody byly hodnoceny ex ante. To je velice důležité, protože tímto způsobem se vyhneme té pasti nemožnosti na té dohodě něco měnit. Takže toto je velice zásadní prvek. Druhý prvek, který je podle mě také velmi důležitý, je poukaz na to, že veškeré doprovodné dokumenty je třeba také hodnotit, či je podrobit revizi. Tedy ne pouze mezivládní dohody samotné, sensu stricto, ale také veškeré doprovodné dokumenty. Evropská komise by měla být 100 získat a vyhodnotit právě i veškeré tyto doprovodné dokumenty a měla by tedy možnost do nich nahlížet. To je podle mě zcela zásadní. A třetí element to je ta možnost efektivněji zkoumat tyto dohody s ohledem na jejich soulad s právem Evropské unie. Mezivládní dohody by měly zohledňovat i veškeré tzv. nezávazné nástroje. Je tedy, jde tedy také o veškeré dohody, které mají neformální charakter. Evropská komise zvažuje, Zda by se v tomto případě měla použít analýza ex post, nevím. Mám pocit, za to není příliš málo ctižádostivé, neboť jde vždy o otázku dopadu. Co uděláme s těmi nezávaznými instrumenty? Pokud nebudou v souladu s právem EU, co potom? Jak k ním přistoupíme? Pak bychom měli jasně říci, Jaké dopady očekává komise, pokud zjistí nějakou nepřiměřenost či nějaký nesoulad? Jak jsem již uvedla, návrh je důležitý, podrobně proskoumáme veškeré detaily. Jde o to, aby evropský trh Evropský energetický trh fungoval správně v souladu s evropským právem a aby byla zajištěna energetická bezpečnost všech členských států. Některé dohody, které mají hybridní charakter, jsou také problematické. Evropská úprava vytváří prostor jisté šedé zóně, kterou není možné proskoumat a hodnotit. A proto si myslím, pane předsedo, že bychom měli takovéto problémy odstranit. Děkuji eh, za tento úvod. K vašemu stanovisku. Vy jste zároveň také zpravodajem a nyní za EPP pan Jurčev. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Já vítám nový návrh komise založit mechanismus výměny informací o mezivládních dohodách a nezávazných nástrojích. Protože je to naprosto v souladu s cíly energetické, strategie energetické unie, zvláště zajištění dodávky a konkurenceschopných nákladů. Potenciálně to může být velmi dobré nařízení a díky tomuto návrhu se přiblížíme k ideální podobě eh, jednotného trhu. První legislativa tohoto druhu se objevila v roce 2012, kdy jsme se také dohodli, že provedeme přeskum stávajících mezivládních dohod. Bylo, velmi, bylo to velmi užitečné pro schromáždění informací o e, dohodách a zjištění případných e, míst, kde tyto nejsou plně v souladu s evropskou legislativou. Nicméně notifikace ex post v dnešní době už nestačí. Je důležité notifikovat eh, nebo tedy oznamovat obsah a existenci mezivládních dohod předem. A měli bychom najít vhodná řešení pro notifikaci eh, A to by se mělo týkat i nezávazných nástrojů, jak o tom právě debatuje Rada. Myslím si, že je v zájmu členských států, aby komise stála na jejich straně v této věci. A tento mechanismus umožňuje včas zjistit případné nedostatky z hlediska eh, dodržování evropské legislativy. Zjistit je ex post, to už je příliš pozdě. Musíme také vyslat jasný signál, že nový návrh komise je užitečný a v tom, jak tedy zajistit eh, udržitelné ceny energií a chránit dobře fungující trh s energiemi. Proto apeluji na kolegy, aby podpořili přístup ex ante. A pokud se v tomto všichni sjednotíme, náš hlas bude o to silnější. Děkuji. Děkuji kolego za tyto připomínky. A pan Balčitis za SND, také stínový zpravodaj. Děkuji. Vážení kolegové, členové výboru. Současný mechanismus, podle kterého komise zkoumá uzavřené dohody ex post, příliš dobře nefunguje. Nezajišťuje totiž skutečné dodržování evropské legislativy. V roce 2012, když byl pan Karneš pravodajem, jsme se o tom už bavili a debatovali jsme o tom, zdali použít v textu dokumentu kondicionál měl by a, a nebo musí. Uplynuly čtyři roky a jsme zpátky u stejné otázky. Jakým způsobem hodnotit mezivládní dohody? Já tady vítám veškerá, veškeré náměty zpravodaje k tomu, co je třeba měnit. Za prvé potřebujeme větší transparentnost. Třetí země mohou mít své vlastní priority a někdy tedy členské státy ani nevědí o tom, jak, za jakých podmínek nakupují sousedé od třetích zemí. My to vidíme, na, my jsme to zažili na vlastní kůži, když jsme zjistili, že tedy ty podmínky pro baltské státy se velmi liší od podmínek nabízených větším členským státům. A já jsem rád, že zpravodaj zmínil potřebu zahrnout také nezávazná opatření do hodnocení ex ante. Je totiž třeba uzavírat mezeru, která doposud umožňovala obcházet evropskou legislativu. Já se budu také velmi snažit o odstranění těchto mezer. Doufám jednou provždy. protože jen to zajistí skutečnou bezpečnost dodávky energii v Evropě. Děkuji paní Mlinár za Alde. Děkuji. Já jsem velmi spokojená s výměnou názoru, která tady dnes probíhá. Jistě se všichni shodneme na tom, že ve snaze vytvořit inkluzivní energetickou unii je třeba zvyšovat transparentnost a zajistit dodržování evropské legislativy. Na toto téma již existuje v tuto chvíli inform, mechanismus předávání informací, i když tedy do jisté míry řešil problematiku transparentnosti, neřešil problém toho, že některá ustanovení uzavřených smluv odporovala evropské legislativě. A komise to zjišťovala teprve ex post. Proto je třeba nyní zajít o krok dál. Informační mechanismus sám nestačí pro nastolení dodržování, pokud komise nebude informována o obsahu smluv ještě před jejich ratifikací. Proto si myslím, že tedy e, časnější zapojení komise by bylo užitečné, posílilo by také e, vyjednávací pozici Evropské unie a členských států ve snaze snižovat závislost na dodavatelích energie. Na druhé straně je tedy třeba chránit členské státy i předtím, aby uzavíraly uzavírali nevýhodné smlouvy. Zároveň však musíme také zaručit, že již dojednaná ustanovení budeme ochotně plně dodržet. Takovéhle ošetření smluv s třetími zeměmi zaručí větší dodávku větší bezpečnost dodávky a férovější ceny pro naše spotřebitele. Děkuji a nyní stínový zpravodaj za zelené. Já tady hovořím místo pana Taranta, eh, naším, místo našeho vyjednavače za naši skupinu. Eh, pokud jde o Nord Stream a tu diskuzi, eh, ukazuje, že tyto věci nejsou pouze komerční když eh, přijímáte takové dohody, tak nemůžete říct, že je to čistě komerční, že se to týká pouze společnosti, protože ono to má přímé politické dopady a u Nord Streamu je to právě vidět, jaké dopady to má například pro Ukrajinu a eh, na politiku a celkovou eh, náladu, atmosféru v Evropě je zajímavé, že naposledy jsme vlastně prohráli v případě Shell kvůli lobbingu Eh, takže eh, tady opravdu ta společnost zabránila, aby eh, byla dobrá dohoda. Tentokrát máme jedinečnou příležitost to změnit a já si myslím, že potřebujeme ten přístup ex ante, protože to je jediný způsob, jak nemít jenom jeden hlas. Je tady 29, který, kteří by měli hovořit jednotným jazykem a vyjednávat jednotně. A to znamená, že Evropská komise tady opravdu to celé musí řídit, být koordinátorem. A Polsko e, tam vyjednávali za přítomnosti komisí. A když se podíváte, jak mnohem e, e, lepší je ta dohoda protože tady bylo možné eh, hovořit s celou tou silou Evropy. Nejenom, že eh, jedna země vyjednávala eh, s Ruskem, takže to je cesta vpřed. A Možná jeden pozitivní vedlejší efekt této věci je, jsem si jist, že budeme mít většinu v parlamentu a máme tady komisi a budeme doufat, že se objeví i většina na radě a to bude dobrá příležitost pro novou polskou vládu, aby si uvědomila, že evropská rodina eh, a to, že jste jejím členem a jste aktivním členem této rodiny, může být pozitivní. A Jiří, možná eh, až dokončíte tu dohodu, možná, že bychom mohli vzít sebou evropskou vlajku do Varšovy a možná, že potom bude možné mít vedle Ehm, polského, polské vlajky také eh, tedy evropskou vlajku. Děkuji, Klode, A eh, Tady děkuji, kolego, za vaše připomínky a za GUE NGL. Tady máme stínového zpravodaje pana Silikiotise. Děkuji. Musím říci, eh, že pokud jde o naši frakci, GUE NGL tento návrh eh, považujeme za velmi eh, tedy problematické v mnoha ohledech. Komise například uvádí, že by chtěla být informována předtím, než jsou tyto dohody uzavírány, tak aby od počátku eh, bylo možné, aby komise celou věc mohla zkoumat. My s touto částí návrhu souhlasíme. Členské státy musí komisi informovat o tom, že je jejich záměrem takové mezivládní dohody e, uzavírat. Informace, e, které podléhají utajení, by neměly být samozřejmě nutně předkládány komisi. Suverenita členských států je tady ve hře. Členské státy, e, kdyby museli poskytovat tyto informace, tak by byly zcela závislé na Evropské komisi. Členské státy samozřejmě tyto mezivládní dohody nemohou uh, před Evropskou komisí utajovat, ale zároveň nemůžeme souhlasit s návrhem, uh, že bude uh, sledována Eh, politika v oblasti energie, která bude zcela podrobená komisi, což by vedlo k tomu, že Evropská komise by eh, vlastně kontrolovala všechny mezivládní vztahy v oblasti energie a to ve chvíli, kdy se Evropské unie stále ještě nepodařilo vyřešit závažné problémy, eh, kterým v tuto chvíli čelí pokud jde o dodávku, v mnoha regionech, v mnoha členských státech jsou členské státy a regiony, které Eh, jsou vyloučeny eh, ze současných eh, sítí a propojení. A tady nemůžeme souhlasit s tím, že komise bude kontrolovat mezivládní dohody. Můžeme o těchto dohodách hovořit, můžeme hovořit o určitých informacích, které budou předávány a komunikovány, ale musíme ty regiony, které jsou vyloučeny, napojit na sítě. A navíc je potřeba provádět veřejnou kontrolu eh, těchto mezivládních dohod, a to na základě podmínek, které byly v politice energetiky naformulovány. Eh, Mr. Boleldi. Pan Boleldi za EFDD. Děkuji, pane předsedo. Tohle je první výměna informací a já bych rád upozornil na aspekty, které možná vypadají jako druhotné v porovnání s tím hlavním tématem práce komise. Hlavním tématem eh, tedy jsou nyní, je nyní možnost ex ante přeskoumávat dohody, které členské státy uzavírají s třetími zeměmi. Komise by také ráda měla vliv na kritéria, které tyto dohody obsahují. Ale tady musíme být velmi opatrní, zvláště pokud jde o mechanismy a právní dopady těchto omezení. Například pokud jde o veta a různý přístup. Také předseda komise a jednotliví členové komise se na tuto problematiku dívají různě a na to bychom neměli zapín, zapomínat. Také e, není harmonizována typologie chráněného e, zákazníka a to tedy opět může vést k narušování některých tržních principů. A ani tedy ty bezpečnostní zároky harmonizovány nejsou. na jedné straně musíme harmonizovat naši energetickou politiku, na druhé straně musíme být obezřetní, protože jde o strategické téma zásadní důležitosti pro všechny. A je třeba zajistit, že rozhodnutí přijímána v této oblasti umožňují skutečný dozor a že tedy nepovedou k tomu, že lidské, že tedy o lidech, o obyvatelstvu se bude rozhodovat za jejich zády. Musíme mít tedy přístup ex ante k Děkuji a nyní pan Levandovský. Děkuji. Tento návrh, který máme na stole, je dalším ze základních, potenciálně základních kamenů Evropské unie. Já pocházím ze zemí východní a střední Evropy, takže jsem zažil tu situaci, kde existuje dominantní dodavatel energií. A vítám tento návrh. Chápu také snahy komise, ale je třeba si uvědomit, že doposud žádná zamýšlená mezivládní dohoda nebyla předložena komisi přeskoumání ex ante. Já si však myslím, že je to nezbytné a že by se to mělo týkat i těch nezávazných eh, nástrojů, o kterých se hovoří eh, v návrhu. Já jsem proto, aby Evropská komise aktivně vystupovala v procesu jednání Polsko už s tím má určité zkušenosti a proto bychom mohli pomoci ostatním. Děkuji. Pan Kalinč na poslední chvíli. Jenom velmi stručně. Plně podporuji tuto legislativní iniciativu. Já jsem byl zpravodajem k té předchozí zprávě A komise tedy mezi tím provedla přeskum situace, zjistila, že téměř jedna třetina smluv obsahuje ustanovení, která jsou v rozporu s evropskou legislativou, ovšem pokud k tomuto zjištění dojde ex post, je velmi obtížné s tím něco dělat. My však musíme procesovat dodržování evropské legislativy. Parlament by měl tuto myšlenku ex ante přeskumu důrazně podpořit, neměla by být jen zametena pod stůl, jako, jak to dopadlo minule. Takže tedy důrazná podpora tomuto opatření dává smysl. Děkuji eh, kolegům. Tam si, jestli se ještě někdo hlásí o slovo. Pokud ne, dávám slovo Evropské komisi. Řediteli z ředitelství pro energetiku Děkuji pane předsedo, a děkuji také zpravodaji, panu Krasnoděvskému a stínovým zpravodajům a všem, kdo vystoupili. Tento návrh, jak jste správně řekli, je tedy dalším stavebním kamenem jednotné energetické politiky. Jeho záměrem je regulovat podmínky nákupu energií z třetích zemí. Evropská rada v prosinci žádala o předložení komplexního návrhu, který by řešil plnou schodu těchto smluv s evropskou legislativou. Už tedy při té přípravě předchozího stanoviska v roce 2012 jsme úzce spolupracovali se zpravodajem. Mezitím jsme tedy nazbírali určité zkušenosti, měli jsme možnost přeskoumat 124 uzavřených dohod, zhruba třetina z nich a byla v rozporu s evropskou legislativou, ovšem ex post je velmi obtížné cokoliv měnit. Proto jsme si řekli, že bylo užitečné získat tyto informace, nicméně samo o sobě to nestačí k tomu, abychom zajistili plnou kompatibilitu s evropskou legislativou. Proto také navrhujeme revizi stávajícího systému, přičemž ty hlavní změny zahrnují a mandatory tedy povinné hodnocení ex ante, které by prováděla komise, členské státy také nebudou mít možnost ratifikovat a podepsat smlouvu do té doby, než komise dodá své stanovisko k tomu, zda tato smlouva je kompatibilní s evropskou legislativou, což by mělo zahrnout eh, vést k většímu souladu těchto smluv eh, s záměry naší energetické politiky. Bude také platit oznamovací povinnost i v případě nezávazných nástrojů. Co se však nezměnilo, je skutečnost, že to bude mandat, že tedy komise nebude mandatorně zapojena do jednání o těchto dohodách. To není obsahem našeho návrhu a náš návrh je také takový, že žádná komerční dohoda do rozsahu působnosti nespadá. To bude v rozsahu působnosti nařízení SOS, o kterém jste debatovali dnes dopoledne. My se tedy myslíme, že je to velice rozumný návrh, že je také rozumné chtít zajistit kompatibilitu mezi vládních dohod s evropskou legislativou. a je to také v souladu s tím, co už tu bylo řečeno. Je to součást toho širšího balíčku zaměřeného na zajištění bezpečnosti dodávky a lepší konkurenceschopnost. My si tedy myslíme, že je to dobrý základ pro další diskuzi s radou a parlamentem. Jak víte, pracovní skupina rady na tom už začala pracovat a my jsme velmi potěšení směrem, kterým se diskuze dnes ubírala. Také jsme spokojeni s navrhovaným časovým rozvrhem, který předložil parlament, protože je velmi dobré jednat rychle a rozhodně. K tomuto návrhu děkuji. No, děkujeme e, za vaše připomínky za Evropskou komisi. A v tuto chvíli bych e, dal rád slovo panu zpravodaji panu Krasnodebskému, eh, aby se vyjádřil závěrem a schrnul, zda je spokojen nebo ne. Ano. Děkuji. Ve, veškeré podněty, které tady padly, mi připadají velice zajímavé, Myslím si, že vši, většina z nás vidí návrh komise stejným způsobem, pokládáme ho za velice slibný a doufám, že kolegy, kteří s námi nesouhlasí, se nám podaří přesvědčit o naší perspektivě. Chci ujistit kolegu z politické skupiny zelených, že i polská vláda se cítí velmi zavázána evropské solidaritě i současná polská vláda. Děkuji mnohokrát za toto shrnutí, předseda. E, celá práce je ještě před námi a dnes jsme prohovořili tři různé zprávy, které jsou všechny ve zcela počátečním stádiu a mají podobný časový harmonogram. Je to harmonogram pro další tři měsíce. 27. června budeme diskutovat o zprávě pana Krasnodebského. Pak bude diskuse o pozměňovacích návrzích, to bude 5. září a 13. října budeme o zprávě hlasovat zde na výboru ITRE. To je tedy navrhovaný časový harmonogram. Není mechanismu informa- výměny informací o mezivládních dohodách a nezávazných nástrojích mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky a zrušení rozhodnutí z roku 2012. Děkuji, kolegové. A nyní přecházíme ke studii na no, téma energetická unie, klíčová rozhodnutí pro uskutečnění plně integrovaného trhu s energií. Prezentace pana Rademekese a pana van Nufela. Máme tu tedy dva zástupce firmy Trinomics Consulting. Dovolte mi říci, Dovolte mi nejprve přijímat, přivítat na půdě Evropského parlamentu oba prezentující a chci také ještě říci, že vypracování této studie zadal výbor ITRE. Tato studie nabízí celkový přehled a analýzu hlavních evropských politik, přijatých opatření a nástrojů, které přispívají k plné integraci trhu s energií v Evropě takže je to zásadně důležité téma. Tato studie obsahuje také doporučení k to, stran toho, jak některé politiky zlepšit. O mm, jednotné energetické politice se na půdě tohoto parlamentu bavíme už minimálně posledních pět let, proto je pro nás velmi zajímavé přivítat eh, zde také vás a zjistit, jaké je vaše stanovisko k fungování plně integrovaného trhu s energií a jak se díváte na ta opatření a nástroje. Děkuji, pane předsedo. Dobré ráno. Jmenuji se Konráda Mákas, jsem ředitel firmy Trinomics. Provedli jsme, která provedla tuto studii ve spolupráci se španělskou konzultantskou firmou Energia Klapa ITR. A úkolem této studie je vyhodnotit, zdali a do jaké míry může jednotný evropský trh s elektřinou a plynem fungovat efektivně a do jaké míry, do jaké míry efektivity jej regulují evropské nástroje a politiky. Tištěná verze mojí prezentace je, tedy celé studie je k dispozici v této místnosti. Je to zhruba 70 stránek, na kterých eh, popisujeme vývoj energetické unie, současný stav a také proč si myslíme, že některé věci v současnosti nejsou ideální, ačkoliv jsme v minulosti měli větší naděje. A samozřejmě studie obsahuje také doporučení. Hlavními cíly této studie bylo eh, popsat eh, používané nástroje, identifikovat určitá neprůchodná nebo problematická místa a přijít s doporučeními. Pokud jde o metodiku, my jsme provedli komplexní analýzu všech relevantních zdrojů informací, ať už jde o legislativu, regulatorní eh, dokumenty, poziční materiály, zprávy o dosaženém pokroku, analýzy trhu a tak dále. A také jsme konzultovali s celou řadou expertů na toto téma abychom zjistili, jak vypadá situace v současnosti, kde jsou tedy potenciální problémy a jaká máme doporučení. Tuto studii jsme eh, obohatili také o několik konkrétních příkladů. Máme tam tři typy příkladů. Ten první se týká nákupu elektřiny na, za, na mezidenním velkoobchodním trhu v, eh, v takzvané centrální západní a centrální východní Evropě. Druhá případová studie se týká kompenzace za kapacitu v sektoru elektřiny. Tady se zase vedou velké diskuze mezi členskými státy, agenturou ESRA a komisí. A konečně třetí eh, případová studie se zabývala eh, dopadem přidělování dova, kapacit dováženého plynu na netržním základě. Jaký dopad to tedy konkrétně mělo v Maďarsku eh, na fungování trhu s plynem? V některých tématech budu zacházet víc do detailů, ale budu hovořit maximálně 10, tedy eh, protože máme maximálně 5 nebo 10 minut, předám slovo kolegovi. Dobré ráno. Já se zaměřím na několik klíčových zjištění a doporučení. Jistě jste si všimli, že tedy výsledkem naší studie je 11 klíčových zjištění a doporučení, ale já to trochu přeskopím za účely naší prezentace. Pohovořím nejprve o sítích, o infrastruktuře, o propojení. Je důležité, aby abychom měli infrastrukturu a vzájemná propojení, pokud chceme, aby náš jednotný trh s elektřinou a plynem dobře fungoval. To je naprosto zásadní a to, je tak, to bylo také jedno z hlavních témat naší studie. Všichni víte, že v Evropě byl stanoven určitý cíl propojení sítí, který by měl odpovídat 10% kapacitu, kapacity výroby energie. V současnosti je to 8% za členské státy, takže průměrně jsme ještě nedosahli toho cíle, tak jak jej stanovuje program 2020. A za současné situace se obáváme, že tento cíl nebude do roku 2020 naplněn. Komise navrhla 15% cíl do roku 2030. My jsme se k tomu ovšem v naší studii vyjádřili. Co si myslíme o takovém nastavování cílu? Myslíme si, že eh, cíle by vždycky eh, měly vycházet z reálné hospodářské situace, z kapa- výrobní kapacity, ze stavu infrastruktury v jednotlivých členských státech a také z potenciálního přínosu lepšího propojení. U plynu asi víte, že žádný takovýhle konkrétní cíl nastaven nebyl. Nicméně ta míra propojení se zvýšila nebo se zvyšuje díky nařízení o zabezpečení dodávky, které eh, tedy reguluje infrastrukturu typu N-1 a umožňuje zásadní investice do propojení jednotlivých rozvodných soustav. Opatření, která jsou potřeba k propojení jednotlivých trhů a eh, rozvodných soustav, jsou v, tedy v obrovské škále. Eh, existuje celá řada různých nástrojů, které lze použít, ale použít také prostředky Evropské investiční banky. My jsme tedy obecně zjistili, že ty evropské finance finan, pokryjí zhruba 5 potřebných investic. To je samozřejmě velmi pozitivní, ale celkově, celkový rámec a investiční klima ještě lze zlepšit tak aby se ochotněji zapojovali i soukromí investoři a abychom tím zlepšili celkový objem investic. V tomto ohledu eh, tedy eh, je co zlepšovat i na spolupráci dotčených příslušných orgánů. Ta přeshraniční spolupráce mezi těmito orgány by měla být lepší, tak aby bylo možné usnadnit tok, přeshraniční tok investic a aby bylo možné provádět eh, společné vyhodnocení potenciálního ekonomického přínosu přeshraničního propojení. Samozřejmě to je i politická záležitost. Druhou kategorií doporučení a klíčových zjištění jsou poznatky, které se týkají výroby energie, výroby elektřiny a zabezpečení dodávky. Samozřejmě, jestliže chcete mít dobře fungující trh s elektřinou, potřebujete k tomu mít kapacitu. To je naprosto zásadní záležitost. Všichni víme, že národní schéma podpory energie z obnovitelných zdrojů mají zásadní dopad na to, jakým způsobem je elektřina vyráběna a na investice do potřebných výrobních kapacit. Nicméně, eh, co jde proti tomuto trendu, jsou velice nízké nákupní ceny energie. Ty eh, každodenní ceny jsou zhruba 24 až 26 euro za kilowatt hodinu a to tedy nadále zvýhodňuje elektřinu z jiných zdrojů, především z, uhelný, z tepelných elektráren. Nicméně další investice do obnovitelných zdrojů a diversifikace zdrojů jsou potřeba k zabezpečení diverzity dodávky a dá se říct, že v některých členských státech je z tohoto ohledu dostatečná kapacita eh, tepelných elektráren v tuto chvíli, v jiných je situace již kritická. Tady je důležité zajistit pro všechny rovné podmínky. V tom předchozím kontextu trhů, které nebyly liberalizovány a ve chvíli, kdy neexistovala konkurence mezi jednotlivými výrobci, to nebylo až tak zásadní. Nyní však je možná hospodářská soutěž, a to i na té regionální úrovni. A navíc tedy platí různá úroveň zdanění, jak té primární energie, tak přenosové infrastruktury. A v některých členských státech je zdaněno uhlí používané k výrobě energie. V některých státech je daněna energie z hydroelektráren, zvlá, nebo více nebo zvlášť. Tohle je třeba upravit tak, aby to, to e, klima a prostředí pro investování bylo přehledné. Tuto záležitost je dobré řešit na regionální úrovni, to znamená přeshraničně, nikoli na úrovni členských států. Uh, a víme, že některé členské státy již implementovaly nebo uvažují, implementovaly nebo již uvažují o zavedení mechanismu eh, kompenzace za kapacitu, odměňování za kapacitu. Pokud by takovýhle mechanismus byl zaveden, eh, musí to být za stejných podmínek pro všechny. Protože z politického hlediska není průchodné a prakticky také není proveditelné mít jeden omezený mechanismus CRM pro určitý region, vzhledem k tomu, že by to narušovalo celkovou hospodářskou soutěž mezi členskými státy. Takže v tomto kontextu jakékoliv, jakýkoliv mechanismus kompenzace za kapacitu by měl být otevřen pro přeshraniční spolupráci, tak abychom se vyhnuli jakémukoliv Eh, narušování hospodářské soutěže, aby vznikaly problémy mezi operátory, aby problémy vznikaly také, protože budou existovat různé technologie. Takovým klíčovým eh, slovem v celé studii je slovo trh nebo trhy. Často vzniká problém se správnou implementací evropské legislativy na národní úrovni. To je zásadní problém. My to ukazujeme na případové studii přidělování kapacit dováženého plynu v Maďarsku. A to je jeden příklad toho, kdy nebyla dodržena evropská legislativa a byla použita národní legislativa, byla používána v průběhu čtyřech let, ačkoliv tato národní legislativa nebyla kompatibilní s evropskou legislativou a celkově to mělo velmi negativní dopad na místní hospodářství. V oblasti plynu jsme nadefinovali určité moduly toho, jak by trh mohl fungovat a tedy tyto úpravy bude třeba urychleně implementovat. To je tedy také velmi naléhavé doporučení. Situace v Situace v tuto chvíli je taková, že velkoobchodní integrace výrazně pokročila, tedy integrace na velkoobchodním trhu. Nicméně jí maří nedostatečné vládní iniciativy na té nadnárodní úrovni je ta spolupráce jen velmi omezená. Pořád ještě převládají národní zájmy, národní politiky. A protože tedy se eh, nyní eh, do sítě dostávají, dostává elektřina vyráběná z obnovitelných zdrojů, vznikají neprůchodná místa, což si vyžádá další investice do infrastruktury a odstranění těchto neprůchodných míst a um, povede to i k zlepšení toho, jak funguje trh. Najdou se tedy iniciativy, které lze zavést na evropské úrovni, tak aby byly posíleny jednotlivé vlády a posílena mezina, přezraniční spolupráce mezi příslušnými orgány. A tady můžeme doporučit opakovaně vytvoření tedy těch regionálních TSO, které eh, budou zodpovědné například za alokování energie a tak dále. A konečně poslední takové klíčové zjištění a doporučení se soustředuje na maloobchodní trh. Samozřejmě, maloobchodní trh je pořád ještě kompetencí členského státu, ale my jsme si všimli, že je tu velký nesoulad Jenom jedna třetina maloobchodního trhu v Evropě funguje opravdu dynamicky. A je tu velká ochota zákazníků přecházet mezi jednotlivými dodavateli porovnání s tím je tedy velká část trhu stále ještě chráněná. Ne, že by tam vyloženě byly monopoly, ale rozhodně jsou tam tedy určité protekci- určitá protekcionářská opatření, která vedou k narušení hospodářské soutěže a v důsledku toho ty maloobchodní ceny jsou do značné míry v podstatě stále regulovány v Evropě. To je také jeden tedy z těch hlavních problémů, které musíme odstranit aby ten maloobchodní trh s energií fungoval skutečně efektivně. tak, aby ta tedy cenotvorba skutečně odpovídala podmínkám na trhu, podmínkám, za jakých je elektřina vyráběna a aby se to promítlo i do cen. Já tedy uzavřu tím, že se podařilo dosáhnout pokroku, pokud je o jednotnou energetickou politiku v Evropě, ale stále ještě před sebou máme celou řadu opatření, které lze přijmout se záměrem urychlit tento proces. Děkuji oběma řečníkům za eh, představení studie. A nyní se pustíme do diskuze. Slovo má pan Kolíček. Já se nestačím divit. Pan Nufel nám tady říká, že když vybuduju kapacitu na výrobu elektrické energie, že musím tu energii dát na volný trh, že nemůžu těm lidem, kteří jsou u té kapacity, dát lepší cenu energie než těm ostatním, kteří jsou někde Bůh ví kde za rohem. To je přece nesmysl. Jak chcete dále budovat větrné parky, fotovoltaiku, větší zdroje elektrické energie, když těm lidem, kteří jsou v těch místech, kde to budujete, zakážete, aby měli lepší podmínky. Vy tady jste naprosto asociální, vy jste naprosto odtržen od praxe. Čili pokud takhle budeme pokračovat, tak se nemůžeme divit, že Evropská unie je mezi populací v evropských státech velmi nepopulární. Pokud tohle někde chcete prezentovat, potom vězte, že popularita Evropské unie půjde rychle dolů. Protože to je asociální opatření, o čem tady mluvíte. Takže my musíme spíš udělat něco pro to, aby pokud je slabá síť, přenosová, 400 kV, 700 kV, 1000 kV, aby se vyplatilo do toho investovat. Aby se nevyplatilo to, co se zatím vyplácí, ať už je to v Polsku nebo v České republice, udělat oddělovací transformátory, aby přetoky energie z Německa přes naše státy nebyly tak vysoké, jako dneska jsou. A o tom se tady vůbec nezmiňujete. Vy tady stále citujete tržní ekonomiku, ale přitom jednáte proti ní. Stále se bavíme o sociálních aspektech a přitom děláme všechno pro to, aby ty sociální aspekty nebylo možné realizovat. Čili tohle v té studii bohužel chybí. A pokud tohle nevyřešíme, bude Evropská unie u těch malých spotřebitelů plynu, elektrické energie i dalších energií velmi nepopulární. Pokud to budeme schopni řešit, můžeme to prezentovat lidem v evropských státech a můžeme říct, ano, Evropská unie je ve váš prospěch. Děkuji. A jinak když budete pracovat v průmyslovém podniku a někdo vám řekne, že si musíte brát energii tamhle od toho, za těchto podmínek, a ještě vám zkontroluje smlouvu, víte, kam byste ho poslal? Dál než štípku. Uh, Děkuji. Dále má slovo kolega Erikson. Děkuji. Já si myslím, že tato diskuze je velice eh, důležitá, je to dobrá iniciativa eh, k tomu, eh, abychom dále diskutovali o tom, jak rozběhnout fungování evropského trhu, jaké, jakých politik se to dotýká a co bychom měli změnit. Pokud jde o elektrickou síť a propojení, eh, tak eh, vy dospíváte ke stejným závěrům jako tento výbor a Evropský parlament. Máme tam eh, cíl z podzimu minulého roku a já si myslím, že je dobré, že vaše závěry se neliší příliš od těch našich. Jinak bychom to museli potom nově promys, promýšlet. Teď je lepší jít dál, dál um, ehm, investovat a dostat se do situace, eh, kdy evropská elektrická eh, síť bude lépe propojena. Díky tomu bude možné více využívat obnovitelných energií, připojovat je do systému. A jeden z velkých problémů je, eh, že eh, tady není eh, propojení mezi zeměmi, ale i uvnitř zemí, například v Německu. To je stále ještě velký problém a to je také důvod, proč máme i nadále problémy v Polsku a v Česku, v České republice, protože je tady mnoho obnovitelných energii v Německu a místo toho, aby ta energie tekla do Bavorska, tak přetéká do České republiky nebo do sousedních zemí a to je problém. A z toho důvodu potřebujeme regionální cíle, které se zaměří na tyto problémy. Nepotřebujeme eh, pouze eh, takový ten nadřazený eh, celkový cíl. Děkuji, kolego. Eriksone, vy jste říkal, Eh, vy jste, vy jste tady eh, eh, zmínil Českou republiku a tam je poměrně nový návrh prezidenta Zemana. Ano. Ano, vy opravdu velmi pozorně nasloucháte všemu, co se děje v Evropské unii. Um, uh, Teď eh, tady jde o, o velkoobchodní eh, trh. Hovořili jsme o národním trhu, ale my bychom teď chtěli mít také evropský eh, velkoobchodní trh. A tady jsou někdy problémy s přenosovými kódy mezi členskými státy. Mě by zajímalo, jak tu situaci vnímáte a e, jak se já donívám, tak jde také o spolupráci TSO, tedy e, jde o e, spolupráci operátorů přenosových soustav. My tady máme třetí energetický balíček z roku 2009, takže to už je sedm let, kdy se o tom hovořilo poprvé. Máte nějaký vážný problém se spoluprácí eh, v rámci přenosových soustav? Protože to je pro mě velmi důležitá otázka. Eh, také eh, z pohledu provádění toho třetího energetického balíčku. Před hodinou jsem uvedl, že třetí energetický balíček je hůře implementován, než tedy eh, zpráva eh, nebo pravidla eh, o kapacitě. Další důležitá věc. Máme tady národní režim podpor pro obnovitelné energie, vy jste to také zmínili, a my tady nepřihlížíme k síti, k nákladu za přenos eh, v případě těch obnovitelných energií. A eh, na otevřeném trhu eh, je to obtížné s hospodářskou soutěží, protože náklady na přenos v případě obnovitelných energií jsou vyšší než v případě konvenčních Eh, zdrojích eh, elektřiny. Takže jak je to s tarify eh, u těchto sítí? Jsme připraveni zastavit naše podpůrné režimy pro obnovitelné energie od roku 2020 a nebo dokonce, abychom měli obdobné podpůrné režimy ve všech členských státech? bychom to měli stejné ve všech členských státech, protože to je velice důležité, pokud chceme mít otevřený trh pro dodávku elektřiny a pro obchod s elektřinou. Jakým způsobem tedy um, můžeme harmonizovat uh, národní režimy podpor? A Tady eh, mám třetí otázku. Vy jste navrhoval, aby tady nebyla eh, žádná cenová regulace, aby bylo více eh, hospodářské soutěže. Dobře, mohl byste uvést nějaký příklad z Evropské unie nebo možná z celého světa, kde není žádná regulace ceny plynu a, žádn, a ani ceny elektřiny? Můj dotaz eh, je, jestli to opravdu funguje a jestli je to opravdu užitečné, eh, když se odstraní regulace. Já tedy podporuji eh, vaše tvrzení, že je dobré nemít regulaci cen, ale máte nějaký konkrétní příklad u členských států. Bylo by to samozřejmě lepší eh, v případě členských států, bylo by to lepší, než eh, zmiňovat tady Bolívie nebo Bangladeš, ale když to bude USA, tak to bude také eh, přijatelné. Děkuji, pane předsedo. Dobře, možná bych se mohl vrátit k těm otázkám krok za krokem. Pane Kohlíček, my jsme nezohledňovali sociální aspekty, to nebyl cíl eh, naší studie, i když je to samozřejmě důležité a je pravda, že jsou tady také různé sociální aspekty, které hrají roli v souvislosti eh, s energetickými systémy a ono to opravdu bude eh, trvat, než se dostaneme do té fáze, že už nebude žádná cenová regulace ale zamýšleli jsme se nad energetickou unii jako celkem a to takovým způsobem, jak by to mohlo ideálně fungovat, tím nejlepším způsobem. Eh, takže eh, když půjdeme eh, směrem hospodářské soutěže, když bude dostatek dodavatelů a tak dále, Eh, tak když toto si přejete, tak je lepší nemít cenovou regulaci, protože potom je obtížné pro nováčky, aby se dostali na trh. A je eh, celá řada důkazů eh, z členských států, kde byla taková situace, ale samozřejmě ono to trvá, všechno to trvá. Mimo mikrofon. Vy byste když chcete větší zdroj energie, tak potřebujete mít nějakou předběžnou dohodu o cenách energie. Jak hodnotit efektivitu něčeho takového? Bez jakékoliv regulace nebo předběžné ne, ne dohody jste ztracen. Můžeme, se o tom, eh, můžeme si o tom popovídat bilaterálně. My oba dva jsme pracovali v eh, energetických společnostech a řešili jsme investice, eh, energetické investice ve velkých, velkých společnostech v Evropě. Já jsem byl také v Polsku, kde jsem toto řešil a musí, můžu vám říct, že to nemusí tak nutně být. Z hlediska investic je samozřejmě pravda, že pokud mám vytvořit podnikový plán a potřebuji půjčku od banky bank a tak dále, tak potřebuji mít určité eh, podklady, ale jsou eh, určité případy, eh, kde je možné to řešit bez velké cenové regulace. A my tady hovoříme o rostoucí hospodářské soutěži a o tom, že by tady nebyl stát, kdo by jaksi určoval ty ceny nebo je příliš ovlivňoval. Ale jestli chcete, tak si o tom můžeme osobně promluvit, můžeme si vyměnit bilaterálně naše vzájemné názory a popovídat si o tom. A potom Eh, k těm regionálním cílům. Eh, pokud si přečtete ten dokument, tak si všimnete, že jeden eh, krok směrem k opravdu fungující energetické unii by bylo stanovit si regionální cíle a regionální modely. Takže v některých regionech tam jsou většinou tedy trhy elektřiny a plynu rozděleny na pět částí, ale některé již fungují velmi dobře. A, ale někde jinde to třeba trvá mnohem déle. Toto je takový mezikrok, který je proveditelný. A Evropská komise to již eh, dělá. Pravidelně se setkávají na regionální úrovni a vedle toho, a to je zajímavé, a vy jste to již zmínil, Máme tady ten eh, třetí eh, energetický balíček z roku 2011, takže je to poměrně Eh, nedávné. Ano, to samozřejmě trvá, než se vytvoří nové instituce, než začnou fungovat, než mají dostatek eh, pravomocí. Já tady hovořím o ENSO eh, a, a C tam to trvalo, než se rozběhly, ale v posledních pěti letech jsme zaznamenali pokrok. A také jsme zaznamenali, že opravdu spolupracují bilaterálně s členskými státy, snaží se spolupracovat s TSO. A tím už vlastně odpovídám na další otázku. Acer odvádí dobrou eh, práci, ale ono to trvá, než skombinujete eh, různé eh, pohledy a různé stroje a když to sledujete eh, po dobu 15-20 eh, let, tak eh, jak si přicházíme zdaleka z pohledu členských států, ale postupně se dostáváme k tomu, že stále více spolupracujeme a eh, ono to probíhá tak tři až pětkrát ročně. Je to velmi komplexní, velmi technické, jsou tam samozřejmě všechny ty eh, síťové kódy, které jsou složité a trvá to. Ale eh, když se podíváte na Acer a Enso, tak tam v té zprávě máme takovou tabulku, kde jsou vidět eh, interakce mezi různými aktéry v Evropské unie, kde vlastně spolupracují na různých tématech a eh, tam, když se na to podíváte, tak vidíte, že oni už pokročili. Musíme jim dát čas. Yes, uh... There was a reference made on phase shifters. Of course, it's a rather technical issue, but I think it's... Někteří z vás eh, zmiňovali o takzvaných phase shifters, tedy o přepínači uh, přepínání jednotlivých fází elektrického proudu. To je tedy velmi technické řešení a mm, některé tedy eh, členské státy skutečně investují do transformátorů, které umožňují tuhle, tohle přepínání tak, aby chránili svoji vlastní národní rozvodnou síť. Myslím si, že ale takovéhle problémy měly být překonávány na nadnárodní úrovni a investice by, rozhodnutí o investicích by mělo padnout také na nadnárodní úrovni, tak aby byly maximalizovány společenské přínosy. Já tedy nemohu posoudit tento konkrétní příklad z Polska, ale v některých případech se investuje na základě národních zájmů, zájmů národní ekonomiky. A to je samozřejmě škoda. Má-li být integrace trhů a s systému skutečně úspěšná, potřebujeme nadnárodní přístup. To byla moje první připomínka. Pokud jde o integraci trhu, v naší studii jsme se soustředovali eh, na ten eh, tedy jednak eh, mezidenní a také intradenní trh s elektřinou. I tady je třeba prosadit eh, integraci trhu a mm, ta zatím není tedy eh, dostatečná. Intradenní, eh, tedy integrace intradenního trhu s elektřinou je skutečně zásadní pro regulaci potřeb trhu s elektřinou z obnovitelných zdrojů, protože tady ta fluktuace je daleko větší. Je to důležité z hlediska dodavatelů na trh i potřeb rozvodné soustavy. Je tedy třeba lépe regulovat intradenní trh s elektřinou, jak pro dodavatele, kteří se tak mohou lépe chránit proti fluktuacím, a je to také dobré pro rozvodnou soustavu samozřejmě pak tedy celý ten systém najednou začne fungovat daleko hospodárněji v úvozovkách, protože je možné podělit se o případné rezervy, pustit je do různých rozvodných soustav. Pokud jde o spolupráci mezi rozvodnými soustavami, je důležité, aby ta spolupráce existovala na regionální úrovni, aby byla dobře strukturována. Můžeme nabídnout několik eh, případů, kde to opravdu funguje, z těch bychom se mohli poučit, jsou to tedy osvědčené postupy. A ty hlavní úkoly, které lze delegovat na národní úrovni, zahrnují eh, investice, výpočty kapacity, přidělení kapacity, tedy celý ten proces alokací, také eh, řízení neprůchodných míst, nebo tedy a konečně také nákup elektřiny a energií. A konečně, to je dost zásadní, zdali přestat dotovat elektřinu z obnovitelných zdrojů po roce 2020. My si uvědomujeme, že ve většině členských států bude třeba reformovat systém kompenzace cen. Současný systém totiž není udržitelný, protože ceny neustále klesají a za eh, současných hospodářských podmínek se nedá čekat, že by nějak zásadně rostly. V Německu vypracovali studie toho, jak by fungoval nový tržní model v případě, že by tato elektřina nebyla dotována. A ukázalo se, že ta rizika jsou pak příliš vysoká a investoři nejsou motivováni k tomu, aby investovali do tohoto typu produkce. Potřebujeme tedy investovat i do eh, systému řízení kapacity v oblasti obnovitelných eh, energií z obnovitelných zdrojů, protože to v konečném přínosu bude přínosné pro výrobce tohoto typu elektřiny. ale i za předpokladu, že se tento systém řízení podaří zavést, nepostačí k tomu, aby skutečně kompenzoval ceny energie z obnovitelných zdrojů, čili určitá forma podpory bude potřeba i po roce 2020. Je otázka, jestli to bude povinné, jestli se to podaří tedy v tom mezidobí 2020-2030 lépe koordinovat. Nicméně to tedy nebylo předmětem naší studie, ale je to samozřejmě velmi zajímavé téma. A konečně poslední připomínka, pokud jde o eh, nastavení cen. Myslím si, že to hlavní, co bychom si měli odnést, je, že eh, zjištění, že maloobchodní ceny by měly být by se měly vyvíjet dynamicky a kopírovat svým vývojem vývoj velkoobchodních cen. Eh, v některých členských státech eh, neexistuje takováhle návaznost mezi cenami maloobchodními a cenami pro domácnosti, ale my jsme přesvědčeni, že pro opravdu dobré fungování trhu by i maloobchodní ceny měly odrážet dynamiku na trhu a že by to bylo pro maloobchodníky v konečném součtu přínosné. Pokud budou zaváděny elektroměry nové generace, tak je to dokonce i možné. Ale otázka tedy splená, zdali je to skutečně průchodné. Já požádám kolegu Kohlíčka, aby se s pan, panem Fanufalem setkal bilaterálně a dál pokračoval v debatě. Vážení přátelé, děkuji vám velice, děkuji velice oběma spoluautorům za velmi zajímavou debatu. Ovšem, dámy a pánové, co je velmi důležité, je další zasedání výboru ITRE 9. května nad rámec již naplánovaných zasedání. od 7 do 9 večer v pondělí ve Štrasburku 9. května od 7 do 9. A naše zasedání uspořádáme tedy společně podle pravidla 55 s výborem pro kulturu, protože sdílíme zodpovědnost za takzvaná kreativní odvětví, za tedy eh, stanovisko ke kreativním odvětvím a naším zpravodajem za výbor ITRE je pan Eller. To je tedy důležitá informace pro vás, pro všechny. předsedo, taková podnámka k jednacímu řádu. V minulém volebním období jsme pět let se snažili pondělní zasedání ve Štrasburku zrušit. A nyní se opět eh, jak si zavádějí postupně, tak nějak trochu potejí. Já si myslím, že to není dobré rozhodnutí. Vím, že koordinátoři to podpořili, ale přesto si myslím, že to bylo špatné rozhodnutí za prvé, protože v pondělí mnoho kolegů teprve přijíždí, za druhé běží plenární zasedání a za třetí ještě jsou schůze frakcí. Takže já vás prosím, prosím, ano, teď to již asi nezměníme, je to rozhodnuto, ale prosím vás, abyste jako předseda tohoto výboru a bývalý předseda Evropského parlamentu dbal o to, abychom neměli v pondělí schůze ve Štrasburku. Děkuji. Děkuji. Možná bychom, pane Langene, možná bychom měli uspořádat schůzi v 8 večer. Bylo by to lepší od 8 do 10? Ne. Vůbec žádné zasedání, chápu. Chápu to velmi dobře, ale je to neočekávaný vývoj. Nepodařilo se nám najít žádný další termín pro společné zasedání s výborem pro kulturu. Podle pravidla 55 musí jít o společné zasedání obou výborů a za přítomnosti obou zpravodajů. A my jsme prostě neměli jinou možnost, než to tedy uspořádat v čase, který je k dispozici pro oba výbory. Proto jsme navrhli další zasedání. Já se, pane Langene, omlouvám, já taky nemám zrovna rád tento typ zasedání, ale tentokrát je to nezbytné. Děkuji a sejdeme se znovu ve tři hodiny. na cestě k novému uspořádání trhu s energií. Takže, pane Landene, vy teď počkáte do tří. Je to tak? Vy jste připraven na všechno. Takže ještě jednou děkuji spoluautorům studie, a děkuji za účast na zasedání a za vaši trpělivost.